Ladies and gentlemen, good morning. Can I kindly ask you to sit down? So... Dámy a pánové, prosím, jo. prosím posaďte se, abychom mohli začít. Doufám, že jste mm, se dobře vyspali, abyste strávili to, co jste slyšeli včera. Uh, než začneme web streaming, bude k dispozici nějakou dobu po této konferenci přes video on demand. Takže pokud vaši studenti budou mít zájem se na to podívat, tak mohou. Také vás chci informovat, že venku máme brožury o činnosti DG Inter, včetně mm, tedy v ruštině a v turečtině. uh, Izabela má e, kanon foťák, který jsme nalezli včera večer. Pokud vám tedy chybí, tak se obraťte na Izabelu. E, Tále konečný seznam účastníků bude k dispozici na webových stránkách, tedy účastníků, kteří jsou tady. To najdete na webových stránkách. Nyní půjdeme tedy rovnou do Medias Res. Včera jsme slyšeli, že tlumočení je možné se naučit, vyžaduje to spoustu praxe, ale dnes dopoledne chceme eh, zjistit, co se stane s mozkem tlumočníka. Říká se, že tlumočníci nedostají Alzheimer. Alzheimera, mm, to je zajímavé, zatím jak si do hlavy tlumočníka nikdo nevidí. Ovšem s výjimkou příštího řečníka, který to dokáže a to na živých objektech. Náš poslední e, řečník je také přítel DG Inte a my mu říkáme mozek. E, mm, je absolventem Cambridge a v oddělení pro kognitivní vědu, kde dělal doktorát, nyní je, mm, e, pracuje na univerzitě v Ženevě. Jeho hlavní oblast výzkumu jsou neurologické procesy během simultánního tlumočení a dopady na eh, mozek. Takže chci přivítat doktora Alexe R, Alexe RV. de partager notre recherche avec vous. Eh, dobré ráno, dámy a pánové, děkuji vám za tuto příležitost podělit se s vámi o výsledky svého výzkumu. Budu hovořit o výzkumu, který momentálně provádíme na univerzitě v Ženevě na fakultě tlumočnictví a překladatelství ve spolupráci s fakultou lékařskou. Jde tady o eh, neurologické procesy v simultánním tlumočení, eh, což je určitě téma, které je vám všem dobře známé. Otázka zní, proč bychom měli studovat mozky tlumočníků. Eh, simultánní tlumočení je kognitivní úkol, který je nesmírně náročný Je to schopnost, kterou je potřeba se naučit, která, které lze dosáhnout pomocí praxe, jak jsme zjistili včera. Je to tedy skvělý model, eh, na němž lze zkoumat neurologickou bázi nejen lingvistiky, ale i kognitivní kontroly a učení jako takového. Můžeme tady pozorovat změnu eh, mozků eh, začínajících tlumočníků. A já budu hodně hovořit o mozku a nejprve nejprve bych vás rád trochu provedl po jednotlivých částech mozku. Tady na obrazovce před vámi vidíte eh, model mozku v lepce, vybarvený krásnými barvami. Vzadu máme eh, modrý lalok, eh, takzvaný okcipitální lalok, který má na starost zrak, tedy vizuální věmy, které eh, přichází z oka. Eh, když jdeme trochu nahoru, tak tady máme týlní lalok a ten je eh, nesmírně důležitý pro integraci smyslových informací. Tady se slu- Tady se spojuje to, co vidíme s hmatovými věmi a sluchovými věmi, takže tady dochází k in, audiovizuální eh, integraci slov a eh, o, o, ně, o něco níže eh, máme také Máme také další lalok, spánkový lalok, který má na starosti paměť a emoce, zejména dlouhodobou paměť. Vpředu máme čelní lalok, který je zodpovědný, který je tedy nejmodernější, pokud jde o vývoj. A ten má eh, tedy funkce eh, výkonné, velice vysoce vyvinuté eh, kognitivní funkce, jako je jednání, potlačení jednání, plánování a vnímání dynamiky našeho okolí. A tady dochází také k řízení e, pohybu. Nás e, zejména e, zajímají tyto dva hlaloky, čelní a spánkový, protože ty jsou zejména důležité pro simultánní tlumočníky. Chtěl bych teď nyní promluvit o těch exekutivních funkcích. Simultánní tlumočení lze rozdělit do několika eh, kroků. Jeden, jeden z nich je switching, tedy přepínání mezi zdrojovým jazykem a cílovým jazykem. Potom eh, kontrola pozornosti. Tlumočník musí dělit pozornost eh, mezi informace, které přijímá a informace, které sám vysílá. Potom monitorování chyb. Tlumočník neustále musí dávat pozor na to, aby nedělal při tlumočení žádné chyby. A potom tu máme zvládání Konfliktu. Tady myslím eh, konflikt mezi několika jazyky, které jsou zároveň přítomny ve vašem mozku. Tlumočník je samozřejmě vždycky eh, multilingvní a neustále používá vždy eh, jeden jazyk. Když s někým komunikujete, tak většinou potřebujete mluvit stejným jazykem jako ten člověk. Takže komunikace je proces, ve kterém většinou využíváme pouze jeden jazyk. Nicméně tlumočník neustále používá e, jazyky dva a musí se proto vyhnout e, tomu, že zkrátka opakuje to, co slyšel ve zdrojovém jazyce e, což je v podstatě proti jeho přirozenosti. Tlumočník musí neustále pozdržovat ten proud komunikace, dokud nepochopí eh, její smysl a až ho pochopí, může její obsah eh, vyjádřit v cílovém jazyce. Všechno jsou to velice zajímavé eh, procesy, jsou to procesy všeobecné, tedy netýkající se pouze tlumočníků, ale týká se to celé kognitivní oblasti. A tady vidíme, že bilingvní osoby mají značné výhody. U tlumočníků je zajímavé sledovat, že někdo, kdo pracuje s mnoha jazyky, každodenně má stejné výhody a e, přinejmenším v některých případech tomu tak je. E, pracovní paměť e, se, u tlumočníka se zlepšuje což není nic zvláštního, protože tlumočník konec konců pracuje s pamětí, nicméně podle výzkumu e, simultánní tlumočníci e, mají e, velký, velké paměťové rozpětí pro slova v ústní podobě, což je tedy, jsou, jsou na tom lépe než mnohojazyční studenti anebo učitelé jazyků. A to se týká nejen pamatování série slov, ale je tu ještě druhý kognitivní úkol, který je potřeba provádět současně. A ten navyšuje nejen paměťové rozpětí, tedy její kapacitu, ale také schopnost s informacemi zacházet. Kromě toho to máme ale ještě e, další zajímavý výsledek, pokud jde o potlačování vizuálních e, rušivých faktorů. E, zkušení tlumočníci lépe odolávají vizuálnímu rozptýlení. Ukažme si nyní, co to přesně znamená. Máme, představme si úkol, kdy se nesmíte nechat zrakově rozptýlit. Typický úkol je, kdy se musíte dívat na prostředek obrazovky, tam, kde je ten křížek a na jedné straně obrazovky e, se objeví něco, na druhé straně obrazovky zase nějaký jiný podnět, který zmizí velice rychle. A pokud se necháte e, rozptýlit na druhou stranu, tak vám ten podnět unikne. Otázka potom zní, kam, kam ukazuje tato šipka. Tato šipka ukazuje tedy doleva a tlumočníci lépe odolávají takovýmto rušivým faktorem. Tedy ve vizuálních věmech, protože s vizuálními věmi tlumočníci příliš nepracují. Z toho vyplývá, že tlumočníci mají schopnosti obecnější. Pak jsou tu ještě další východy, o kterých možná, výhody, o kterých možná nutně nevíte. Toto je úkol na kognitivní flexibilitu. Je poměrně těžké to vysvětlit, nicméně doufám, že tento test dokážu vysvětlit. Je to třídění karet. Musíte tady třídit karty. Máte 128 karet v balíčku a můžete je třídit podle barvy, podle počtu tvarů, anebo podle těch samotných tvarů, tedy podle toho, co je to za tvar. Můžete například položit kartu na hromádku 1, protože je červená, na hromádku 2, protože jsou tam dva tvary, nebo na hromádku 4, protože jsou tam také křížky. Otázka tedy zní, když neznáte, jaká jsou, když nevíte, jaká jsou pravidla, kam to položíte. Ta pravidla jsou implicitní a vy je zjistíte během průběhu testu. A potom e, výsledky zjistíte podle toho, e, jak, jak to třídíte. A ta pravidla se často mění. A pokaždé, když se pravidlo změní, musíte na to rychle zareagovat. Neboli musíte e, aktualizovat jaksi své vnímání pravidel hry. A to tlumočníkům jde lépe a rychleji, než lidé lidem, kteří nejsou zkušenými tlumočníky. Což znamená, že schopnost aktualizovat informace a e, dodržovat pravidla je zvýšená abych to schrnul. E, cvičení v tlumočení, praktikování tlumočení vylepšuje e, vaše kognitivní schopnosti, což má velice široké důsledky. A my nyní zkoumáme spojování e, těchto kognitivních schopností s neurologickými procesy. Zkoumáme kognitivní základy e, tlumočení. Nyní se podívejme na e, další výzkum, který proběhl v MRI tedy pomocí MRI, magnetické rezonance, e, která nám umožní nahlížet do mozku e, člověka, který je naživu a není to technika invazivní. Umožňuje nám zkoumat e, morfologii mozku. Já vás vezmu ještě jednou na další prohlídku mozku. Nalevo máme dva obrázky mozku. Na, nahoře levá hemisféra a dole je pravá hemisféra. Do toho je modře a zeleně promítnuta aktivita mozku. 50 e, účastníků bylo požádáno o shadowing, tedy o simultánní opakování ve stejném jazyce. Zatím to není e, pravé tlumočení, je to pouze poslouchání a opakování téhož. A tady Tady si představte, že podíváte, tady si představte, že vidíte mozek jaksi v průřezu, rozdělený na dvě poloviny a tady se nám projevuje slyšení a e, porozumění a všechny procesy zkrátka, které nastávají, když se snažíte simultánně něčemu porozumět a opakovat to. Tady v těch oranžových kroužcích máme různé oblasti, například brokovou oblast, která je důležitá pro řeč a artikulaci a kontrolu řeči. A v tomto eh, malém kroužku eh, máme další velice důležitou oblast pro eh, řečové funkce, která se která má na starost porozumění, tedy jaksi zjišťování smyslu toho proudu slov. A tady máme e, doplňkové e, motorické oblasti, které, jak už jméno napovídá, e, mají na starost pohyb. Nejde tu však pouze o motoriku, ale také o plánování pohybu a o detekci chyb. Když například míříte na nějaký terč a netrefíte ho, tak tady právě se zapojuje tato oblast. Nyní se přesuneme k tomu, co se děje v mozku, když přidáme tu dimenzi druhého jazyka, která je ve hře, když tlumočíme. Tady máme model mozku stejný jako předtím, ale tentokrát tu červeně máme aktivitu, která probíhá při simultánním tlumočení. Jak určitě jste už pochopili, tak ty modré a zelené části jsou důležité pro simultánní opakování a tudíž i pro simultánní tlumočení. Nicméně v tlumočení se zapojuje ještě další eh, kognitivní zátěž, eh, kterou představuje eh, překlad neboli lingvistická kontrola. Máme tu tedy celou síť, která je částí premotorického systému, který má na starost plánování pohybu. A tady není příliš dobře vidět část Brokovy oblasti, která má na starosti semantické kódování. Ta je o něco dále ve středu mozku. Tady vidíme v červeně eh, tuto oblast a je to oblast velice důležitá při volbě e, jednání, zejména když máme volbu mezi dvěma e, alternativami. E, o něco dále dovnitř, přímo v samém středu mozku, bohužel je to tu trochu rozostřeno, tam máme mozkové jádro, které je součástí nejstaršího vývojového stádia mozku. A i u nás lidí stejně jako u eh, ještěrek nebo hlodavců, eh, je to část, která má na starosti tedy pohyb, vykonávání plynulého pohybu a neustále opětovné přepočty plánovaných pohybů. Pak tu máme takovou malou tečku, doufám, že vám ji můžu ukázat tady. E, a to je mozeček. To je eh, část, která také koordinuje eh, pohyb. Eh, já tady hodně hovořím o pohybu, ale ne už tolik o jazycích. Tady, má, tady hovořím tedy o nejazykových sítích, v podstatě o sítích motorických, které jsou využívány v tlumočení. Kognitivní kontrola je zároveň kontrola pohybu při tlumočení. Eh, hovořil jsem eh, také o eh, nukleu, což bylo v červeném, a nyní, se, nyní pohovořím o tom. Jde o strukturu motorickou, která ale také má svou roli při učení, motivaci a inhibici tělesných, tedy nenutně pouze tělesné pohyby. A také má na starosti výběr, nenutně výběr pohybu. tedy jednání, ale také kognitivních vzorců. A v mozku tlumočníků se děje to, že to provádějí simultánně, tedy jak dělají to, že mluví a zároveň poslouchají. To je ta část, kde je ta část mozku, která eh, tuto simultánnost umožňuje. A když otevřete mozek, tak tady jsou dvě takové velice důležité oblasti, eh, které jsou hned vedle eh, nukleu a které se jmenují putamen. A ty jsou také části eh, nejstaršího mozku a putamen eh, spolupracuje na komplexních úkolech. A jedním z nejobecnějších úkolů, eh, které vykonávají, tak tady bych upozornil na Parkinsonovu nemoc, kterou jistě všichni znáte, a s tím spojené s tím spojené poruchy pohybu, tak to je, ty jsou způsobeny lézí v, části, v, to, v této části mozku. Takže zase tady nejde přímo o lingvistické schopnosti, ale o mnohem obecnější schopnosti motorické. Zkoumali jsme vliv učení na tlumočníky. tedy eh, cvičení tlumočníků a jejich praxe a zkoumali jsme, jak se mění během toho jejich mozek. Tady zase máme eh, jednotlivé části mozku a eh, možná vás překvapí, že tady dochází ke změně. A tato změna je v nukleu na pravo, A e, tedy e, co z toho plyne pro tlumočení? Reakce na cvičení e, je taková, že dochází k, ke snižování zapojení této oblasti, čím je tlumočník zkušenější. A pro nás je zajímavé, že tato struktura se zapojuje, když v něčem nejste příliš dobří, ale jakmile se to stává automatickou činností a vyžaduje to méně úsilí, tak to tak eh, si ostatní části mozku vypěstují v podstatě reflexy a eh, tato část není příliš běžně zapojována. To znamená, že došlo k uvolnění eh, velkého množství kognitivní kapacity. Nyní se tedy vrátíme k našemu diagramu. Tedy zkušenost to je role tohoto nukleu. A výsledky, eh, které jsou, které se, jsou známy z ostatních oblastí, eh, jako jsou eh, hudebníci nebo sportovci. U nich je, se zapojuje tento nukleus při získávání zkušeností, což zase znamená, že to je část, která, část mozku, která obecně je zodpovědná za vývoj dovedností a schopností. Jsou tu také nějaké strukturální neboli morfologické změny vyvolané vlivem učení. E- dochází k objemovým změnám určitých částí mozku, které se zapojuje do které se zapojují do tlumočení. Já nebudu zabíhat do podrobností, protože je to poměrně komplikované, ale zase e, nukleus, který e, který má na starost učení, tlumočení, eh, se příliš nemění. Takže eh, rychlé schrnutí. Eh, já říkám, že tlumočení závisí na neurologických sítích, které mají na starosti kognitivní schopnosti. A, škol- a trénování tlumočení zvyšuje efektivitu tohoto systému a výzkum, který nyní provádíme, bude pokračovat stejným směrem a se zkušenějšími tlumočníky, protože je klidně možné, že e, když máte těch zkušeností ještě víc, nastanou ještě další změny v mozku. Budeme zkoumat e, vliv zkušenosti na kognitivní kapacitu a budeme pozorovat případné změny v mozku. Eh, já jsem už dříve hovořil o vztahu mezi eh, tlumočením a eh, adaptací, která nastává při učení se jiným dovednostem. A nakonec bych chtěl se zmínit o strukturální konektivitě, neboli eh, odkud kam vedou mozkové spoje, což vidíte na tomto hezkém obrázku. Tady vidíme eh, vzájemnou propojenost eh, jednotlivých částí mozku, vypadá to trochu jako špagety a tyto neuronové spoje, které jsou zásadní pro nastavení mozku a pro jaksi směr toku informací, souvisí se schopností kalkulovat a s kognitivními schopnostmi. A nás tady, zajímá, eh, nás tady zajímají dvě věci. Touto způsobem můžeme v podstatě jaksi eh, rozpitvat mozek zaživa, abych tak řekl, a izolovat jednotlivé spoje. A tady vidíme dva eh, takové svazky, v každé hemisféře jeden. A e, to jsou e, neurony, které se zapojují do e, porozumění jazyka a do produkce jazyka. A to je patrně oblast, která je zásadní pro pracovní paměť, protože dává v podstatě takovou zpětnou vazbu mezi produkcí řeči a vnímáním řeči. Je to tedy síť, jejímž způsobem můžete eh, reprezentovat to, co říkáte jako vstup pro váš sluch. Eh, děkuji vám za eh, pozornost a děkuji za Švýcarský národní fond, který nám náš výzkum umožnil a samozřejmě mý kolegové, profesorka Moser-Mercer, to je také velice děkuji. Thanks a lot, Dr. Avi Děkuji. Pane doktore, prosím, zůstajte ještě s námi, protože bude eh, příležitost na otázky a odpovědi, až eh, promluví následující dva řečníci. Vy jste zmínil eh, podobnosti mezi mm, hudebníky a tlumočníky. A my bychom mm, ještě zkusili určité hlasování takže prosím, eh, bude to důvěrné, ne hlasování, takže zmačknete tam plus nebo mínus podle toho, zda jste pro nebo proti. Kdo je pro to jít na oběd, který bude zdarma? Hlasovali jste všichni? Ještě ne, teďka je eh, hlasování uzavřeno, takže prosím, jaký je výsledek. Ještě není ani půlka, ani půlka ještě nehlasovala, takže ještě prosím, můžete hlasovat, abych to ještě vysvětlil. Ne, eh, ty, ty tlačítka jsou skovaná, nikoli ty, ty, ty, ty etikety, takže eh, jsou jaksi směrem k vám. Takže ať je výsledek jakýkoliv, teď to uzavřeme Takže ano, téměř všichni hlasovali 142. 142 hlasů. Ta skutečná otázka, kterou vám teď chci položit, je, kdo z vás uh, umí hrát na hudební nástroj nebo zpívat? Nemusíte být profesionálové, ale kdo to umí? A kolegové uh, v kabinách, prosím, hlasujte s námi, zvednutím rukou. Takže zelené ano a červené ne. So I see already hands going up in the booth. Vidím, že se v kabinách zvedají ruce. Hlasovali všichni. Tím končím hlasování, Filipe. So let's see how many of you. Wow. Všichni z vás hla, hlasovali, takže 88 je uh, nějaký, eh, je mezi vámi také nějaký uh, dirigent, dirigent tedy. Není. Takže eh, muzikantů je všem hodně. A to bude téma, které budou prezentovat další dva řečníci. Nejprve paní doktorka Magdalena Olivera, která je absolventkou překladatelství a tlumočnictví na univerzitě v Měst. Uh, a pak eh, udělala masters na FTI v Ženevě. Nyní dopsala svoji diplomovou práci doktorantskou a to se na téma eh, hudební eh, hudba a simultánní tlumočnicí tví s ohledem na multitasking. Další bude mít slovo Dali Oazo, který je nyní doktorantkou na univerzitě v Ženevě, předtím udělala masters v angličtině a středověkých studiích. Dále mm, hledáme, opět se zaměřuje tedy na multitasking mezi uh, dirigenty orchestrů a tlumočníků na, jedné, na druhé straně. Bonjour à tous. Dobré ráno všem. Nejdříve bych chtěla poděkovat za tento krásný úvod. Myslím si, že hovořím příliš hlas světě. takže to opravím. Nyní uslyšíte dva hlasy, ale ne souběžně. Tolik multitaskingu nebude. Já vysvětlím, jak ten multitasking funguje, také ukážu krátký film. A nebo, pokud byste chtěli vidět, jak to konkrétně funguje, tak to by byla možnost, že si nasadíte sluchátka, protože zde máme právě našich 63 tlumočníků, kteří v této chvíli eh, vykonávají intenzivní multitaskingovou práci. A co se týče tlumočníků, Já e, nebudu používat ve francouzštině francouzské slovo pro multitasking, protože je pomalejší než anglické, takže budu z důvodu rychlosti hovořit toto, tento výraz používat v angličtině. Řeknu vám jednu věc, která takový, představte si to, když budete chtít hovořit s Bohem, tak půjdete nějaké klidné místo a tam si s ním pohovoříte, ale když budete chtít se s Bohem setkat, tak prostě mu pošlete sms když pojedete autem. No já vám nebudu radit, aby se to vyzkoušeli, ale o co mi jde? Pravděpodobně mm, lidský tvor není původně naplánován pro multitasking. Dobře víte, k čemu dochází, když se snažíme dělat několik věcí najednou. A nyní přicházím k takovému srovnání mezi tlumočníky a hudebníky. Otázka je, je možné si vycvičit tuto schopnost multitaskingu závisle na tom, zda je člověk dobrým hudebníkem či tlumočníkem. Existují různé druhy multitaskingu. Existuje také různé způsoby, jak to téma pojmout, jak tomu přistoupit. Někdy slycháme o takzvaném multimedia, mediálním multitaskingu, tím se označují ti, ti lidé, kteří na, například zároveň poslouchají hudbu a telefonují. Tomu se říká média multitasking. To často dělají například i sekretářky v kanceláři, kteří často dělají také mnoho věcí na, na jedno, například píšou nějaký e-mail, pak zvoní telefon a někdo vejde do kanceláře a na něco se je ptá. To jsou činnosti, které probíhají tedy více či méně paralelně. Dále, tlumočení. To jsou veškeré ty aktivity, které vám byly právě představeny v minulé přednášce a pak samozřejmě letoví dispečeři. Pokud máte nějakou představu o jejich práci, pokud, nebo pokud byste se seznámili přesně s jejich prací, tak byste přes, pravděpodobně měli strach až eh, při vašem dalším letu letadlem. Takže v čem spočívá multitasking? Eh, je to celá řada více či méně propojených úloh a jeho kvalita spočívá právě v tom, do jaké míry člověk je schopen dělat eh, všechny úlohy zároveň. Ale většinou to vede k tomu, že ty úlohy člověk nedělá tak dobře a tak rychle, jako kdyby je udělal odděleně. Jde to na úkor kvality. Kdybych se například snažila tady vám přednášet a zároveň posílat sms a psát ji, tak bych pravděpodobně hovořila pomaleji, ztratila bych červenou niť a tu sms bych psala také pomaleji než normálně. Tedy ještě jednou, multitasking je komplexní úloha, která se stává současně z několika úkolů, které probíhají více či méně simultánně. A pak další věc, která se týká multitaskingu. Pokud člověk dělá několik věcí najednou, my už jsme to viděli také včera, tak se jedná o kognitivní úkol. Je to něco, co od nás vyžaduje jisté úsilí. Týká se to primitivních oblastí mozku, jako je například chůze, ale pak jsou zde úkoly, které je možné snadněji propojit s ostatním. Například člověk může bez potíží jít a hovořit. Ale pak jsou další druhy úkolů, které vedou k velmi zajímavým věcem. Pokud nasloucháte své mateštině či cizímu jazyku, tak to není stejné, stejný typ úsilí, který vyvíjí, které vyvíjíte. A zajímavé je, že pokud toto propojíte s nějakou další úlohou, tak ten způsob automatizace není stejný. Pokud posloucháte svou mateštinu a vedle toho děláte něco jiného, tak pravděpodobně eh, porozumíte všemu, co se bude říkat. Ale pokud budete naslouchat cizímu jazyku, tak musíte věnovat více, mnohem více pozornosti tomu, abyste porozuměli. Tedy u tlumočení bychom si mohli říci, že je vlastně jednodušší pracovat z mateštiny do cizího jazyka. Ano. Svým způsobem ano, a na druhou stranu se to musí vyrovnat s těmi zdroji, které potřebujete když hovoříte. Pokud hovoříte mateřštině, tak je to velmi spontánní, máte veškeré reflexy, vše je silně zautomatizované. Pokud hovoříte ovšem cizím jazykem, tak tomu tak není. A dále veškeré ty dostatečné úkoly, které nejsou automatizovatelné či automatické. Například schopnost si něco zapamatovat je také omezena. Máme pracovní paměť, která nám umožňuje vykonat jistý úkol, ale je omezená a je relativně obtížné měnit tyto úkoly a člověk potřebuje jistý čas se přizpůsobit. Například v kanceláři nemůžete od sekretářky toho požadovat příliš mnoho najednou. A pak je zde ještě jeden aspekt. Totiž informace přichází nezávisle na tom, eh, jakým kanálem dostává se do vašeho zvukovodu. A pokud přichází za současné jiná informace, tak člověk musí neustále rozhodovat, které informace dá prioritu, které ne, v jakém pořadí na co, na co zareaguje a tak dále. Musí měnit od úkolu ty různé úkoly, přecházet od jednoho k dalšímu. I zde je pozornost omezená. Například kouzelník. Kouzelníci přesně těží z toho, že náš mozek není, či naše pozornost není schopná najednou navnímat vše, že tady je jisté omezení. To vlastně spočívá na tom, co eh, vycházejí jejich triky. Například pokud si představíte ředitele, který je odpovědný úplně za vše a není ochoten se nějakého svého úkolu vzdát, tak se velmi rychle dostane do velice obtížné pozice. Tedy Člověk má pouze omezenou schopnost zpracovávat, ale je možné, že se dostane do situace, kde musí zpracovávat současně mnoho různých podnětů, například při videohře. Tam člověk pracuje velmi povrchně. A pak je zde druhá možnost, že má pouze jeden úkol a na ten se plně soustředí. Všeobecná teorie multitaskingu říká, že dochází k tomu, že člověk velice rychle mění ty různé úkoly, přeskakuje z jeden na druhý To znamená, že vědomně nikdy nespracovává dva úkoly najednou. Je to pouze rychlá změna těch úkolů. Jak to tedy vypadá v našem mozku? To, co zatím víme, není příliš uspokojivé. Máme tady jakýsi tunel, ve kterém se informace hromadí. Máme kortex, to jsme viděli, skoro tam eh, do kortexu se dostávají veškeré kognitivní úlohy. Pak to celé prochází centrálním mechanismem, mechanismem, který v mozku zpracovává veškeré informace, to je zajímavé. Pokud tady máme úkoly, které vyžadují různé zdroje a koordinaci, ale vždy dochází k tomu, že jakási informace stojí ve frontě, takzvaně. Pak přichází okamžik, kdy se vybírají informace, kdy se rozhoduje o prioritách, tedy co člověk udělá jako první. A vše jde vlastně za sebou. A to zajímavé na, na celém tom procesu je, že ta malá část, kterou mozek potřebuje pro multitasking, tam se děje toto. Tam se úkoly nehromadí. Tam to pracuje velmi efektivně a to je zajímavá věc. Tedy Znamená to vlastně v konečném důsledku, že existuje nějaká jiná možnost, že není vždy nutné jít tímto tunelem, že existuje lepší možnost, jak zvládat několik úloh najednou. A další věc, rozdělování. Pokud člověk dělá dvě věci a zároveň pracuje na dvou cílech, pokud člověk má jeden cíl, tak se celý mozek soustředí na jeden cíl, ale pokud máte dva cíle, tak se vám mozek jaksi rozdělí a bude pracovat na dvou různých cílech dvěma různými směry. To je velice praktické, ale není to moc efektivní. Pokud máte ještě třetí, další úkol současně, tady jsme provedli studie, tak eh, dochází k tomu, že se multiplikují různé faktory a dochází k jistému chaosu, zmatku. Tedy není to moc praktické, rozhodně to nedoporučuji. A zdá se, že by tedy bylo lepší vždy se věnovat pouze jednomu úkolu. Například při tlumočení. Pokud byste řekli tlumočníkům, prosím, dbejte o to, abyste velice dobře rozuměli tomu, co řečník říká. Nebo když jim řeknete, prosím, dbejte o to, abyste velice dobře hovořili vyslovovali. To by mohlo tlumočníky poněkud paralizovat. Pokud jim řeknete, předejte co možná nejlépe poselství, tu informaci, tak eh, většinou dochází k tomu, že eh, lidem se pracuje lépe, lépe se jim daří v praxi. Ale jsou tu i další aspekty. Musím říci, že vlastně celá ta záležitost není spravedlivá, protože zdá se, že existují lidé, kterým jde multitasking mnohem lépe než většině ostatních. Jsou to lidé, kteří jsou jiní než ostatní, zcela jiní. Zdá se, že e, v takové situaci je asi 2,5 obyvatelstva, ale skutečně tyto lidé mají lepší schopnost propojovat jednotlivé úkoly. Tuto schopnost mají. Pokud musí dělat dvě věci současně, tak jsou lepší než ostatní. A v určitých eh, regionech mozku mají méně aktivity a mohou mnohem lépe, nebo jsou schopni mnohem lépe odhlédnout od faktorů, které by jim odváděly pozornost, jak si je vypnout. A já se ptám, může člověk si vyvinout dobrou schopnost multitaskingu, iž nepatří k těmto lidem? Je tedy možné provádět transfery a dělat mnoho věcí současně? Zdá se, že tlumočníci to kognitivně zvládají lépe než ostatní, jsou schopni provádět mnoho úloh najednou. A jaké jsou ty různé faktory? Jaké jsou ty variabilní veličiny, které někomu pomohou v tom, aby byl v multitaskingu lepší? A toto vám představí Magdalena Oliveira. Ona srovnávala multitaskingové schopnosti tlumočníků a hudebníků. Merci beaucoup, Nathalie. Um, and now I'm going to switch into English. Děkuji, Nathalie. Nyní přejdu do angličtiny a chci prezentovat některé výsledky své dezertační práce, kterou jsem nedávno obhájila a mm, kde jsem se pokoušela posuzovat podobnosti mezi hudbou a tlumočením jmenovitě mezi um, simultánním tlumočením a produkcí hudby. Proč tedy eh, tyto dvě činnosti? Já jsem byla v minulosti pianistkou a um, doprovázela jsem um, hráče na klarinet, saxofon a podobně. A když jsem začala pracovat v kabině, tak jsem měla dojem, že v mé hlavě se dělo něco podobného. Proto jsem se rozhodla, že to budu zkoumat. A zjistila jsem, že uh, doprovodní hráč, doprovodný hráč na hudební nástroj musí současně poslouchat, současně to zpracovávat a současně produkovat nějaký výstup. Podobně Simultánní tlumočník musí poslouchat řečníka ve strojovém jazyce, zpracovat informaci v reálném čase a potom e, produkovat zprávu v cílovém jazyce. Abychom mohli věci systematicky porovnávat, tak jsem se rozhodla, že budu srovnávat tři scénáře. Mm, mm, myslím, že eh, včera tady padla otázka na předem jaksi na, naučenou hudbu a reprodukci. To je důležité, protože mm, eh, samozřejmě jde, eh, obvykle eh, hudební produkce je něco, co je naučeného, tak proto jsem se rozhodla, že, budu, že se zaměřím na improvizovanou hudbu. Že první scénář bylo um, hra na piano a e, překlad z listu. Má mm, té tedy noty, a které vidíte poprvé v životě. A pak musíte e, to zpracovat a zahrát, anebo přeložit. A je v tom ale jeden rozdíl. Eh, přijde tlumočení z listu, je tam další krok, kdy musíte přejít z zdrojového na cílový jazyk, což se neděje nutně v hudbě. Pokud nepřecházíte mm, z jedné tóniny do jiné, což se může stát. Můj druhý scénář bylo doprovodná hudba a simultánní tlumočení s textem. V obou případech máte paralelní vstup, um, tedy písemný a ústní, které nutně nemusí uh, být shodné. Proto tlumočníci kontrolují to, co je řečeno a uh, hudebníci Eh, stále srovnávají, co mají před sebou noty a s tím, co slyší. Pokud, jsem, pokud hraju na piano a flétna se odchýlí od not, může kdykoliv udělat a já e, se k tomu musím přizpůsobit. Když se podíváte tady na ty modely, tak na levé straně je ten ta oranžová, oranžový čtvereček, který ukazuje, že důležitým faktorem je agregovat váš výstup s tím, co produkují jiné ostatní nástroje, aby to bylo harmonické. Což je věc, která se neděje před tlumočením. Nemusíte agregovat svůj hlas hlasu řečníka. To implikuje, že v hudbě, když hrajete společně s někým, tak Keller tomu říká integri, pozornost eh, s integritou, protože musíte integrovat to, co slyšíte. Když to pozornost během tlumočení je spíše derivativní, protože vy vyvozujete eh, svoje vlast, svoji vlastní interpretaci z té původní, z, té, z toho originálu. Eh, další srovnání je improvizace. Improvizace hudební produkci versus improvizace v simultánním tlumočení. Tady máme i jeden um, hlasový vstup a pak výstup. Důležité je, důležitý faktor je, a to je na levé straně ta čet, červený čverček, tomto scénáři jak flétna, tak mm, pianista e, produkují, vytvářejí nový materiál, což je věc, kterou mm, tlumočník nedělá. Když se e, podívám na všechny tyto teoretické scénáře, tak si chci položit otázku, zda tlumočníci nebo hudebníci jsou lepší na některé e, typy multitaskingu. Proto jsem e, provedla tento test, který vymyslela Natalie Loazo a Sophie Hengel a tam různé skupiny účastníků dělali různé věci současně. Četli nahlas text a jednou v Číně dva chlapci a tak dále a současně poslouchali um, pípání, nízké a vysoké. A museli počítat, kolik těch zapípání uslyšeli, nízkých a vysokých. A současně museli eh, pochopit smysl toho textu, a to najednou. Když skončili předčítání toho textu, tak museli odpovědět na pět různých otázek o obsahu toho textu. Ehm, já jsem tady pozorovala některé, eh, některé proměny, jako rozdíly ve znalosti cizího jazyka, expozice tomu jazyku, kolik let žili v těch zemích a také hudební eh, proměny. To bylo stejné, co jsem použila v teoretických modelech, tedy ehm, překlad z listu, zkušenosti, eh, zkušenosti z hudební produkci a tak dále. Takže toto byly výsledky. Původní představa byla rozdělit účastníky na tři skupiny. Obecně hudebníci byli lepší než tlumočníci a tlumočníci byli lepší než srovnávací skupina. Srovnávací skupina nebyla homogenní. Ta červená, červený sloupec to byli lidé s hudebními znalostmi. A jak vidíte, jsou tady velké rozdíly mezi těmi, kdo mají nějaké, nějaké hudební mm, schopnosti a to samé platilo pro tlumočníky. Červený sloupec jsou ti, kteří měli dobré jazykové znalosti a prostě měli lepší výsledek. Tento rozdíl statisticky není významný. Co znamená žádný skupinový efekt? Tak skupina není důležitá. Ale důležité je, <clears throat> jak se zdá, vši, ta hudební eh, eh, schopnosti měly nějaký eh, dopad. Takže já jsem celý ten vzorek brala jako celek, ne rozdělený na tři skupiny všech 53 účastníků a podívala se na korelace. A tady jsem našla velice významnou korelaci. Všichni hudební proměny byly korelované s eh, tím, eh, skore, co dostali ve srovnání. A zajímavé bylo, že nejlépe korelovaná proměna byla mm, um, překlad z listu a výstup. A tady vidíte regresní model, kde můžete předvídat, zda kandidát s ohledem na počet eh, let, kdy eh, jak si hrál, mm, vidíte, že pokud je vyšší, tak jsou i ty výsledky vyšší, což je zajímavé. Pak jsem provedla Toto byl pilotní test a já jsem chtěla vědět v tomto případě, zda hudebníci nebo lidé s, s hudebními eh, schopnostmi, zkušenostmi by eh, byli lepší jako simultánní tlumočníci. Já jsem prezentovala mm, krátký projev, jenom ústně. Nebylo to napsané. A Mm, účastníci to měli přetlumočit. Ačkoliv neměli s tím žádnou zkušenost v minulosti. Někteří, eh, mm, nikdo z nich nebyl ani profesionálním hudebníkem, ale měli nějaké hudební znalosti. A vypracovala jsem stejné grafy, jako v minulém testu, a výsledky byly zajímavé, protože byla korelace mezi um, Eh, úrovní jejich znalosti cizího jazyka, z kterého tlumočili a výsledným skóre. Takže jak vidíte, tam ti, kteří měli třetí úroveň, dostali 2,5, 4, 3, 2 a tak dále. Úroveň 5, 3,5. Ti, kteří měli méně než úroveň 3, tak se neúčastnili na závěr tedy. Takže co se týče multitaskingu, účastníci s hudebními znalostmi měli lepší výsledky a protože to není jaksi hudební eh, produkce, tak jedna z hypotéz by byla, že tyto eh, these, these tasks, these exercise. tyto účastníci vlastně eh, přenesli své znalosti nebo zkušenosti eh, z hudby. Otázka je, zda ten multitasking se naučili během studie hudby, což by znamenalo, že to lze naučit, a nebo mm, pokud eh, nebo už je měli od začátku, že měli třeba větší talent. O tom jsem, tím jsem se nezabývala ve svém dizertaci. Další, pak tam byly další tendence a to, že účastníci s lepší jazykovou znalostí měli lepší výsledky, i když to nebylo statisticky významné. A pak e, měly výsledky lepší ženy, když to nebylo statisticky významné. Pak ten smutání pilotní test. Jediná korelace e, byla, že um, účastníci s lepší znalostí i mm, cizího jazyka měli lepší výsledky, hudebníci byli lepší než nehudebníci a mm, pak je tady několik hypotéz. Možná to je proto, že některé eh, znalosti jsou specifické pro danou oblast a a to by mm, vyžadovalo další práci protože já jsem neměla studenty z, konver, z konzervatoře v tomto testu, takže tam možná byl by ten rozdíl mezi těmi s, s hudebními znalostmi a bez, nebyl tak významný. A nakonec byly eh, tendence, kdy muzikanti měli pozitivní, stejně tak ženy měly lepší výsledky, ale to nebylo statisticky významné. Takže to jsou mé výsledky. Je reprends, je reprends le témoin de trois minutes. Alors, apparemment, donc Já ještě jednou na tři minuty převezmu. Velká otázka, která se objevuje u multitaskingu, je tedy to, je, možné, je tedy možné skutečně, že probíhá transfer kompetencí, je tedy možné, že pokud je člověk simultánní tlumočník, tak je schopen posílat SMS zprávy při řízení. Podívejme se na ty tréninkové efekty, na ty výsledky. Rozhodně je tomu tak, že když člověk cvičí, tak získává zkušenosti, a je schopen lépe provádět multitaskingové úklohy, které si natrénoval. Pokud člověk skutečně trénuje to, aby dělal dvě věci najednou, tak zajistí čas, se mu to daří lépe. To platí také pro tlumočení. Ale další um, úlohy, to tak, ten takzvaný médiový multitasking, to neustálá povrchová mediální pozornost, to lze rovněž natrénovat ale neznamená to potom, že takový člověk lépe ovládá obtížný multitasking. Neboť jak se zdá, na rozdíl od toho povrchního multitaskingu, pro ten skutečně obtížný platí jiná pravidla. Kdo ovládá meditační a další koncentrační techniky, kdo se je trénuje, ten se naučí se soustředit na jednu věc, C namísto na několik dalších věcích a to má pozitivní dopad na jeho kognitivní schopnosti a dále efekty, které vyplývají z cvičení. K jakým postupům to vede v mozku? Trénink znamená automatizace, to znamená, že se spotřebovává méně energie, znamená to také rychlejší pohyby a s menším úsilím. E, platí to také pro základní mozkové struktury a skutečně multitasking je efektivnější. Nevím, zase vám již stalo, že, že jste si otevřeli telefon a chtěli jste někomu zavolat a pak jste si tedy e, vyhledali ten kontakt, zmáčkli a najednou jste začali dělat něco jiného. I vlastně pro hudbu to platí, veškerá ta gesta, která člověk potřebuje, když hraje na hudební nástroj, má je, tato desta jsou velice zautomatizovaná, ale pokud například požádáme profesního hudebníka, aby zároveň hrál na hudební nástroj a řešil matematické úlohy, tak zjistíme, že je i nadále velice schopen, dobře schopen hrát na hudební nástroj, ano, ale co je zajímavé, eh, například vede to k tomu, že nebude používat stejné dechové pauzy takže takový ten výraz jeho hudby, ten bude trpět, když bude muset dodatečně řešit nějakou další úlohu, což samozřejmě také souvisí se stresem a s naší schopností podávat výkony pod stresem. Zajímavé je také vědomé zpracovávání informací tedy ne pouze to automatizované. Zdá se, že tady máme lepší schopnosti, když i toto často cvičíme, takovýto multitasking. Samozřejmě to souvisí i s posílením různých propojení v mozku a s tím efektem, který vyplývá z cvičení. Multitasking pravděpodobně zlepšuje management pozornosti na různých úrovních, neustálá zachycování stimulů, eh, schopnost na ně reagovat a schopnost transferu. Pokud máte nějaký úkol, například eh, dáváte pozor na řadu čísel a najednou ta čísla jsou nahrazená barvami a pokud jste dobře trénovaní, tak jste schopni něco takového zpracovat. Znamená to tedy, že kognitivní úlohy, které eh, se odehrávají v kontextu multitaskingu, musíte zapojit do tréninkového programu a tak postupně, krok za krokem, si takovéto dovednosti zlepšujete. Jaký závěr z toho vyplývá? pokud bychom měli učit někomu, měli bychom tedy učit lidi, lidi multitaskingu, ano, je to ano, protože jinak nebudeme dosahovat multitaskingu dobrých úlohů, u, u, dobrého multitaskingu. Je tedy důležité mít jednak dostatečné vyvinuté automatizmy tak, aby se mohly uvolnit další zdroje. V mozku eh, prostě máme tu situaci, že mnohem snadněji probíhají automatizované úkoly, než to, když se člověk musí přesně na něco soustředit. Já nevím, zda se tlumočníkům někdy stává to, že v pět minut automaticky tlumočení a nejenom si uvědomí, že k tomu došlo a doufají, že neřekli nic, nic nesprávného. Ale já si myslím, že k takovýmto případům dochází, že ty automatizmy prostě existují a v mozku jsou potom při tlumočení přizpůsobovány například kontextu a tak dále. Tedy musíme si eh, zvážit, jak oddělujeme určité kombinace. Při tlumočení máme různé stupně obtížnosti, tématická obtížnost, různí typy ak- řečníků, akcentů. Není to tedy nějaká jednotná činnost, která by probíhala ale stejným způsobem, ale pokud eh, je člověk Eh, dobře pracuje v určitém kontextu, neznamená to, že to tež eh, je přenositelné na nějaký jiný kontext, což eh, vede k tomu, že tlumočení je skutečně veliká výzva a i hudebníci čelí takovéto výzvě. Jde tedy o to, aby lidé byli vyškoleni na to, aby měli schopnost, kterou budou schopno, schopni vždy efektivně přizpůsobit té či oné situaci. Takže já tímto končím svou přednášku a doufám, že pak budeme mít scho- všichni schopni při řízení psát SMSky, aniž bychom se i hned poté setkali s Bohem. Děkuji. Děkuji Magdaleně i Natalii, prosím připojte se k nám na poniu. Eh, možná, že eh, přítomné univerzity by mohly také nabírat eh, studenty pro tlumočnické kurzy na hudebních školách. To by mohl být dobrý nápad. Jsem ráda, že jsme tu vyslechli o třech velice zajímavých výzkumech a e, představitelé těchto výzkumů se nám představí na pódiu. E, profesorka Barbara Moser-Mercer je profesorkou konferenčního tlumočení v Ženevě, e, která založila tento institut a je také ředitelkou InZone. My jsme tedy vyslechli o těchto třech výzkumech a včera jsme slyšeli o tom, že kdo se chce stát expertem, musí eh, o to hodně eh, usilovat. Takže jak nejlépe kombinovat toto s tlumočením, s učením tlumočení. Děkuji, že jste mě eh, pozvali a děkuji, že jste pozvali eh, tento tým. Eh, je pro mě velkým potěšením vám přednést některé naše postřehy z tlumočnického procesu. Nejprve bych možná se chtěla vrátit trochu do minulosti a rozdělit svůj úvodní příspěvek na dvě části. Nejprve bych chtěla zdůraznit důležitost toho, abychom chápali složitost celého úkolu. Eh, právě eh, o, tom, právě o tom jsme hovořili, když mluvil Alex. Eh, musíme hodnotit, jaké jsou vnější hranice toho, co je ještě možné, co mozek ještě zvládne. Eh, abychom chápali adaptace, které musí nastat v tlumočníkově mozku, a to zejména v vysoce technologickém prostředí. Eh, jak daleko tedy ještě můžeme zajít? Jak přizpůsobivý je eh, náš mozek? A potom musíme vyvinout určité srovnání, právě tak, jak jsme to viděli teď na konci, srovnání toho, jak rozumíme dalším schopnostem, dalším dovednostem, jaké proměnné tady můžeme identifikovat, izolovat a poměřovat u různých úkolů. To je jedna část výzkumu, eh, o které, které, kterému se věnujeme. Musíme eh, chápat samotné základy tohoto problému. A potom, eh, jak říkal včera Anders, já jsem s ním včera večer potom ještě hovořila, tak je tak získávání složité eh, dovednosti eh, je zásadní. A proto tu jsme, protože my jsme školitelé, eh, my jsme ti, kdo pomáhají příštím generacím tlumočníků k tomu, aby si jednou sedli do kabiny a poskytovali kvalitní služby. Takže chápání získávání těchto komplexních dovedností je naprosto zásadní, protože teprve, když analyzujeme tento akviziční akreditační proces a to nejen jaksi z behaviorálního hlediska, jak se říká v psychologii, ale také z neurofyziologického hlediska, tak teprve poté můžeme dojít k závěrům, které vysvětlí získávání e, jiných typů dovedností. A to je přinejmenším pro mě zásadní bod, ke kterému dospěl výzkum tlumočení. Jsme tak trochu na křižovatce, protože po desetiletí jsme se dívali dovnitř. Dívali jsme se na sebe, na svoje zkušenosti, zkušenosti a na to, jak může výzkum mít přínos pro naši praxi. Ta, a tak, abychom tedy obhájili své místo na univerzitách. A já si myslím, že pomalu, ale jistě spějeme k bodu, kdy eh, chápání tlumočení a eh, komplexních dovedností eh, se stane předmětem zájmu i dalších oborů. Výzkumníci v jiných oborech se učí od nás, protože složitost toho úkolu, jakým je tlumočení, není jinde k nalezení. My začínáme poskytovat odpovědi vědě a když porovnáváme různé schopnosti, tak začínáme odhalovat některé společné proměny a možná, že časem v konečném důsledku Všude slyšíme ve všech vědních oborech, že bychom potřebovali nějakou jednotnou teorii vesmíru a všechno odvíjet od ní a tak dále, ale my možná najdeme určité parametry, které budou kombinovat různé dovednosti a které nám umožní stejným způsobem porozumět různým dovednostem. Takže to jenom tak na úvod, abych nějak sjednotila ty dnešní úvodní příspěvky a abych vám dala možnost pokládat otázky. Já si myslím, že je to zásadní téma pro uh, učení tlumočení, uh, protože uh, Jedině tímto způsobem zajistíme to, aby naše pedagogické přístupy se zakládaly na vědě, e, tak abychom mohli e, se vědecky e, hájit. My vždycky jsme v pozici, kdy musíme se být o svá místa na univerzitách, takže bylo by dobré, kdybychom také přispěli tímto způsobem. Děkuji, eh, Barbaro, za tuto všeobecnou odpověď, takže nyní eh, můžete pokládat otázky buď profesorce Mozermerserové nebo našim třem mladým badatelům. Jsem si jistá, že budete mít mnoho otázek, eh, tak prosím, pokládejte vždy jednu konkrétní otázku. Dobrý den, děkuji mnohokrát za všechny tři předrážky byly skutečně vysoce zajímavé a mne zejména zajímá pra, mm, vzdělávání tlumočníků v posunkovém jazyce. E, takže bych rád věděl, zda se také e, zabýváte tou vizuální a gestuální stránkou e, tohoto tlumočení, tohoto typu tlumočení. Mne by zajímalo, jak tito tlumočníci pracují, jak jsou vzděláváni. Jak tedy přesně vypadá to tlumočení, kde je nutný i vizuální kontakt? Tlumočníků. Víme, že tlumočníci potřebují vizuální kontakt tam, kde například že nevidí do sálu či na řečníka nebo mají k dispozici pouze obrazovku, že jim to jejich práci stěžuje. A ještě multitasking je možné si nějak vizuální pozornost posílit tím, že se člověk něco zaznamená, nakreslí, či dělá nějaké jiné typy činností. Může to posílit pozornost. A dále jsem viděla ještě jednu věc, skutečnost, že někdo tlumočí a zároveň dělá gesta, myslím zcela jasně, posiluje schopnost tlumočení. K tomu bych rád eh, získala nějaké in, informace další jazyky, na mě zajímá to tlumočení do znakového jazyka. Děkuji mnohokrát za tuto otázku, to je skutečně velice zajímavé. Co se týče tlumočení do znakového jazyka, tady eh, existovalící výzkum asi před deseti lety, tady se ukázalo, že tlumočníci do znakového jazyka jsou intermodálními tlumočníky a ne Eh, jejich mozek se nepřizpůsobuje tak jako mozek intramodálních tlumočníků, což jsou ty jazykový. Tedy existují tady jisté možnosti používat eh, například tedy ruce a ne, a ne ústa, což je něco, co trošku odlehčuje auditivnímu systému, systému porozumění a zátěž na pracovní paměť není tak vysoká jako u normálního typu slumečení. Samozřejmě, ta zátěž u tlumočníku do znakového jazyka je také vysoká a nemáme tady ten konflikt toho, <clears throat> vstupu a výstupu, abych tak řekl. Ale v této oblasti nebylo ještě provedeno tolik výzkumu, takže vám nemohu přesně odpovědět. Je to vysoce zajímavé, ale v podstatě to odpovídá i na tu vaši poslední otázku, která se týkala gest při tlumočení. Zda jsou smysluplná nejenom pro pochopení, ale také proto, aby tlumočník uchoval jistou, si uchoval jistou pozornost nebo si podpořil schopnost vyjádření. Já myslím, že je to velmi důležité jak při vstupu a tak při výstupu. Jde o plánování řetězců slov, které jsou komplexní. A nerad bych tady zasahoval do oblasti výzkumu mých kolegyní. Eh, Děkuji. Ke studiím. Mám pocit, že existovaly studie, které se týkaly toho kreslení v kabinách, kdy si tak nějak tlumočníci třmárají určité obrazce. Ano, na tento trend zjišťujeme, že tlumočníci ještě dělají navíc něco jiného. Je to pravděpodobně určitý automatismus, což podporuje tu hypotézu, že automatizmy pomáhají. Ale vidíme, když například řečník hovoří velice rychle, že někteří tlumočníci zavírají oči, což jim také pomáhá. Uh, Dobře víme, že náš mozek potřebuje asi 90% veškerých strojů, aby zpracovával vizuální podněty. A tady pravděpodobně velmi pomáhá, pokud tlumočník oči zavře a tímto si otevře nové kapacity. Děkuji, bylo to skutečně velice zajímavé. Tak prosím, pokud máte další otázky, mohli byste se nejprve představit a poté položit otázku. Jsem mm, to z mm, Turecka, já se zeptám turecky, protože tady máme turecký uh, turecké tlumočení. Děkuji. Má otázka se e, týká pana doktora Adelmana. Jak velmi dobře víme, ale já to nyní vidím poprvé, že důležitá část mozku našich kolegů, kteří zde tlumočí, týká se to tady asi tři tří, tři, čtyř zón v mozku. A vy jste tady říkali, že experti zjistili, že ty automatizmy, ta zkušenost je velice důležitá. A já se ptám, souvisí to s tím, že například by člověk si učí, no, se naučí mnoho slov, má velkoslovní zástup, že tím zmobilizuje vlastně i další části mozku, které doposud zapojeny nebyly. Děkuji. Děkuji za tuto otázku. To je samozřejmě také vysoce napínavé téma. Momentálně musím říct, že jsme ještě neměli příležitost ehm, se přesně věnovat této otázce s naší pokusnou skupinou, ale odpovídající výzkumy existují. Existují výzkumy s, s osobami, které jsou pouze více jazyčné, abych to tak řekla. A tady vidíme, že čím lepší je znalost jazyka, tím méně konfliktů je mezi jazyky tlumočníci, kteří jsou například schopni takto dobře tlumočit, které zde máme. To jsou lidé, kteří velice dobře ovládají ty zdrojové jazyky, ze kterých tlumočí, takže pravděpodobně nemají více konfliktů, pokud mají tři nebo čtyři jazyky, ale jistě tady existují hranice těchto kapacit, hranice toho, kolik jazyků je možné v mozku uchovat. Eh, pak je možné, že například jiný, jeden jazyk tlumočník tolik nepoužívá, protože se používá méně a pak je samozřejmě obtížnější z něho tlumočit. To je velice zajímavá otázka. Jak přesně toto vzniká, k čemu to vede, jaké faktory do toho zasahují, pokud eh, někdy eh, člověk eh, trochu pozapomněl jistý jazyk, protože ho již dlouho dobu nepoužíval a musí mnohem časy hledat slova, než by to dělal u jiného jazyku, ale více vám bohužel k tomuto říci nemohu. Já mám otázku i jednu, prosím, představte se. Moje otázka, budu mluvit rusky, tak. Um, já jsem z, eh, jmenuji Sergej Gočarov, jsem z eh, Univerzity v Peters, St. Petersburgu. Mě by zajímalo, zda jste uh, zvažovali také nejen neurony, zda práce za tato práce by mohla zlepšit vzdělávání tlumočníků. Dále nemyslíte, že Eh, ta vysoká korelace mezi muzikanty a tlumočníky je ve schopnosti pracovat, eh, aktivovat tedy tento typ neuronů stejným způsobem. Tedy to jsou ty neurony, které, eh, to je koncepce, která byla objevena v Itálii. V Rusku máme eminentního lingvistu a bioložku Tatianu Eh, Češnígevsku, která se zabývá tímto tématem. To je tedy první část mé otázky. Když eh, bych na to navázal, multitasking, to je velmi zajímavé. Když mluvíme o rozvoji vícefaktorového uvažování, tak Eh, to zachází eh, dál, než je čisté tlumočení. Celou, týká se to celé řady profesionálních aktivit. Tady bychom našli spoustu jiných analogií. Existuje nějaký výzkum v tomto směru? A další otázka. Eh, mm, adekvátnost mezi hudbou a jazyky. Existují tady nějaká srovnání? Well, merci. Děkuji. Já začnu a pak přenechám slovo svým kolegyním. Těmto zrcadlovým neuronem, neuronům, o kterých jste hovořil. Ano, samozřejmě, pan profesor v Itálii je objevil což sebou přináší velice zajímavou otázku, a totiž existuje tady nějaké silné strukturální a funkční propojení mezi produkcí jazyka a porozuměním jazyku. A z tohoto pohledu se zdá, že tady určitá síť existuje, která odráží to, co člověk slyší právě v systému, kde se jazyk produkuje. Asi by to bylo, respektive bylo by zajímavé a užitečné, kdyby takováto síť existovala, ale pokud bychom si tady představili takovýto přípný mapping, přímé mapování toho, co člověk slyší a aktivace alokací produkční schématů tohoto vstupu, tak je třeba říci, že u tlumočení by to spíše vytvářelo problémy, protože v takovém případě by, by bylo by byl již preaktivován systém jazyka, který člověk tlumočník slyší. Tedy představte si toto tlumočník naslouchá a pak by i hned začal myslet v jazyce, který slyší a pak by pro něj bylo velice obtížné kontrolovat svou výslovnost, aby asi, asi by mm, v jeho výslovnosti byly interference z toho původního jazyka a měl by potíže e, používat svůj cílový jazyk. Takže něco takového asi existuje, ale tlumočníci jsou schopni toto kontrolovat a vlastně utlumit tuto reakci, která zde vyvstává. Pravděpodobně to souvisí i s kortextem a s nukleovým kaudátem. Nukleus kaudátu z tato funkce tam nějakým způsobem je e, zapojena i v této oblasti mozku. A tyto zrcadlové sítě jsou důležité například i v případě, když e, pomyslíme, když používáme pracovní paměť. Zde by bylo asi pro tlumočníka užitečné, kdyby něco takového mohl využívat. Já doufám, že jsem více či méně vaši otázku zodpověděl. Možná mohu dodat jednu zajímavou věc, kterou jsme konstatovali u studentů eh, v tom procesu získávání těch dovedností. Eh, mm, Interf, eh, interference, to Eh, se není nutně vidět na začátku, ale někde během eh, toho tréninku a obtížně se to vym, vym, eliminuje. Eh, Fonémy a podobně, to je na úrovni fonému je interference, kterou ti studenti neodhalí sami, takže to vyžaduje praxi. Když jsme unavení, pokud se nahrajeme a poslechneme si um, náš výstup, tak uvidíme, že čím víc jsme unavení, tím hůře monitorujeme náš output. Eh, prosím, je vždy eh, mm, jednu otázku a odpověď. Vím, že máte hodně otázek, ale pokuste se položit jenom jednu otázku. Děkuji, já mám několik otázek. Tak prosím, zvolte tu nejdůležitější. V podstatě mám tři. No dobrá, teď tady nevím, kterou z nich by měl, bych měl položit. Tedy, to, co jsem pochopil z vaší studie, to, čemu jsem se přiučil, pane Erv. Pane Adelmane. Je možné něco takového přenést tak, aby se pokročilo s výzkupem strojového tlumočení? Mohlo by to nějak pomoci pro tento typ výzkumu? Já nevím, zda jste mi právě naslouchal. Ještě jednou, výsledky, ke kterým jste dospěli Může to například pomoci vyvinout nějaké medicament, nějaké léky či nějaké metody dopingu, jako u sportovců? Děkuji, to jsou skutečně zajímavé otázky. Já jsem se musela tak trochu usmívat, protože... Ale bylo to skutečně zajímavé. Vník MSC, výběr kandidátů. Já nevím, zda by to bylo smysluplné a zda by to také sebou nepřinášelo jisté etické pochyby. Nevím tedy, jestli by bylo pak možné takto zobrazit mozek, ale ono to také nikdy neodpovídá vnímání uživatele tlumočení. Takže já bych nebyl pro. Spíš bych měl skutečně obavu, že by to bylo obtížné, tedy MRT či další um, lékařské zobrazovací metody, pokud bychom je chtěli použít, a nevím, já, mně se to příliš nezdá. Mně to vyvolává určité obavy, ale k léčivům. To je zajímavé, ty oblasti, o kterých jsem hovořila, také například eh, Parkinsonova choroba a tak dále, jak jsem vysvětloval, Například dopamin, to je velice důležitá molekula, která se používá. Dopamin zajišťuje posílení sebe, důvěry, je aktivní při učení a také při zpracovávání eh, určitých podnětů. Je to vlastně jistá molekula, která je důležitá při tom, když člověk udělá něco dobře, je chválen, vyvolává to ten dobrý pocit ale nevím, zda bychom to mohli <laughs> takto přenášet na tlumočení. To jsou léky, které se používají pro léčení pacientů a ne pro tlumočníka, ale je to zajímavá úvaha. A pak samozřejmě v polemicích existuje velice zajímavá polemika k těm takzvaným chytrým drogám, které používají studenti, objednávají se přes internet bez receptu. To jsou léčiva, která skutečně zvyšují schopnost soustředění, také pracovní výkonnost a tak dále. Rozhodně bych tady neradil tlumočníkům, aby něco takového zkoušeli, rozhodně ne. Ale takovéto věci sebou přináší jistě jistá rizika, ale je tady snaha jistých lidí zvyšovat svůj výkon pomocí takovýchto prostředků. A není k strojovému tlumočení. Nevím, zda náš výzkum tomu to může pomoci. Nevím, já se příliš nevyznám ve strojovém tlumočení, ale zajímavé je toto. My prostě zjišťujeme jisté sítě, které ovlivňují kontrolu. Například, pokud bychom měli stroj, který by měl takto tlumočit jako člověk, tak bychom potřebovali něco u toho stroje, co by například zpracovávalo artikulační výstup a já nevím, zda věda již natolik pokročila, zda jsou věci schopni něco takového zajistit. Z dlouhodobého hlediska je možné, že věda pokročí a vyvine takovéto systémy, ale myslím, že momentálně v takovéto fázi ještě nejsme. Děkuji. Jednu krátkou stručnou otázku. Děkuji vám. Já bych řekl, že tady dochází ke značnému překryvu mezi fonotaktikou, tedy lingvistickým slyšením a hudebním slyšením. Já nevím, do jaké míry a jestli je to zjištěno, ale první doplňující otázka, kterou bych chtěl položit. Chtěl bych vyzvat kolegy, aby zvedli ruku, jestli hrají na nějaký hudební nástroj tady v sále, anebo eh, jestli čtou noty, když zpívají. Kolik z nás to umí? Obojí. Dobře, Děkuji vám. E, já bych chtěl e, říct následující postřeh. Když srovnáváme různé nástroje, tak si musíme uvědomit, že u některých nástrojů, jako jsou housle, e, dochází k, k horizontálnímu zpracování, protože čtete noty zleva doprava, jak, stejně jako v mnoha jazycích, kromě například arabštiny, ale stále je to horizontálně. Ale když si vezmete některé azijské jazyky, tak ty nepíšou zleva doprava nebo zprava doleva, ale svisle. Když hrajete na varhany, tak hrajete eh, horními končetinami na, eh, v určité tónině a potom pedály něco jiného. A to je obrovský multitasking. A mě by zajímalo, jestli se zkoumají takováto srovnání, protože můj soukromý názor, skromný názor by potom zněl, že eh, Japonci jsou například lepší varhaníci než Evropané. To je možná trochu přehnaný závěr, já to říkám jen tak žertem, nicméně můj závěr tedy je, že e, existuje rozdíl ve způsobu produkce zvuku. Například, e, omlouvám se, otázek je hodně, tak už, už končím. E, u klavíru frekvence je daná, ale u, u houslí daná není a vy ji vytváříte velice jemným pohybem prstů a vaším poslechem. Děkuji. Začnu a pak předám Magdě. Co se týče čtení jabonců, zda by byly lepšími varhaníky. Ano, varhany jsou nástrojem, který vyžaduje nejsilnější multitasking od hráče. A to tež platí také pro dirigenty, proto jsme se tím také zabývali. Ale u varhaníků je samozřejmě nutné, aby zvládali veškeré ty úrovně a typy, a aby zároveň dokázali navnímat 4 až 18 různých tónů. Já nevím, jak to je s Japonci, ale víme, že pokud čteme partituru, tak eh, náš pohled neklouže od jedné noty k další, ale snažíme se například u klavíru zachytit v podstatě dva takty současně. Ta pozornost je někdy mezi, ten pohled je upřen někam mezi. Eh, takže to není přesně ten týž proces jako učtení, když jde tedy o písemně zachycená slova, prosím. Děkuji, budu hovořit španělsky. Je pravda, že je vysoce, to, co jste řekli, je vysoce relevantní, je to pravda. Já jsem to zohlednila také ve svých modelech neboť například u doprovodného hudebníka je to tak, že pianista, který čte partituru, musíš minimálně přečíst tři a čtyři řádky současně, někdy více řádků, pokud to například kvartet a tak dále. Tedy to čtení pak probíhá více vertikálně než horizontálně. A to sebou přináší samozřejmě ještě vyšší požadavky na multitasking. Proto bych řekla, že klavírník, který doprovází současně několik hudebníků, takovýto člověk provádí obrovský multitasking, protože čte určité různé části z partitury, musí koordinovat pravou levou ruku, pedály a tak dále a neustále se přizpůsobovat partituře a tomu, co současně slyší a jako výstup od kolegů. Což samozřejmě také platí ve stejné míře i pro dirigenty, dávám vám naprosto za pravdu. Děkuji vám, jsem si jistá, že budeme mít o čem diskutovat během přestávky na kávu. Děkuji našim panelistům. A nyní se dostáváme k nejtěžšímu úkolu celé konference a to je skupinové foto že fotograf právě dorazil, takže pokud budeme disciplinovaní, e, tak e, to zvládneme rychle a hned poté bude e, přestávka na kávu a byla bych ráda, kdybyste se vrátili přesně na čas v 11.30, protože nás čeká ještě řada zajímavých příspěvků. Takže prosím, se schromážděme se tady uprostřed místnosti a předávám velení fotografovi. Hm?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 Ladies and gentlemen, could you take... Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Vraťte se, prosím, na svá místa. A pokud neumíte německy, tak si vezměte sluchátka, protože já budu nyní hovořit německy, abych představila další řečnici. Budu ještě chvíli mluvit, abyste si všichni mohli nasadit sluchátka a nalézt svůj kanál, protože já bych velice ráda představila mou další, naše další řečnici německy, nebo tuto. Tento jazyk velice dobře ovládá mimo další jazyky, další, které velice dobře vládá. A navíc chci říci, že její mateřštinou je irština, společně s angličtinou je ředitelkou jazykového centra v, na univerzitě Mainus v Irsku, nedaleko Dublinu, má velké zkušenosti v učení jazyku a je také členkou celé řady komisí, které se zabývají podporou irského jazyka, je spolupracovnicí irskojazyčného rádia a také eh, působila jako poradkyně vlád v otázkách irského jazyka. Je také členkou výkonného výboru Asociace jazykových eh, osob, které provádí jazykové, jazykové testování v Evropě, takže prosím, máte slovo. Je to paní Anne Gallagher. Anče, eh, šo ovola harniu, eh, tama inta buja as an choru, eh, en šo a lorč ernáwarte, ernáwar fyr háwarte šo, agus báil mar rafasta gwael mas mor agam er obar na parlamentre, Major le corchin chum cin na deangatha agus na minseangatha e eh, measc teangatha eile. <laughs> Um, alors, commençons par quelques définitions. A on... Děkuji, začnu několika definicemi. My rozeznáváme na jedné straně multijazyčnost a na straně druhé pluri jazyčnost. Multilingvismus. Multijazyčnost je skutečnost, že někdo zná více jazyků současně, či že v nějaké společnosti existuje současně několik jazyků. Plurilinguální eh, záležitost eh, se týká eh, jedné osoby, je to individuální fenomén podle definice Rady Evropy, což je definice, kterou já používám. Lingva franca, tady existuje také několik definicí ale dnes bych ráda používala tento pojem v tom smyslu, že je to určitý pomocný jazyk pro porozumění v rámci určité skupiny, e, jejíž členové mají různé mateřské jazyky. Je to určitý takový jazyk dorozumívací v té či oné konkrétní skupině. A nyní chci říci, že 1.1.1973 Irsko vstoupilo do EHS, i, i když historické události ukazují, že tehdy nebyla skutečná možnost se rozhodnout, protože e, došlo k připojení k e, Velké Británie a hospodářské irské na ní rovněž velice závislé. No, měli jsme jistou historii koloniální a tak dále a snažili jsme se dívat do budoucnosti, která nás obohatí a bude evropská. A abychom se mohli plně účastnit evropského projektu, museli jsme se začít učit cizím jazyků, zejména francouzštině a němčině. Chvíli to trvalo, ale Mopasa, kterého jsme na gymnáziu probírali stejně jako Tita Lívia, najednou zmizel a nový učební plán eh, se soustředil spíše na komunikaci. Vize jazyčné Evropy s plurilinguální kapacitou a určitá možná role Irska v tomto procesu. Toto se během času trošku ztratil Navzdory četným zasedáním a konferencím s tématem, že angličtina samotná nestačí, nyní máme situaci, kdy že už tady nejsou snahy o plurilingvismus. A to v zemi, kde máme ústavně zachotvené dva oficiální úřední jazyky. Evropská unie byla založena podle zásady jednotná v rozmanitosti. Od samého počátku Evropské unie jazyková politika vždy měla za cíl eh, podnítit občany EU, aby se učili cizí jazyky. Dva až tři cizí jazyky, to by bylo vhodné, aby takto tedy občané je ovládal, je to dobré pro vnitřní trh, ale také pro lepší sociální kohezi a také pro to, aby lidé byli schopni se lépe zapojit do evropského projektu. V každém případě dlouhodobým cílem bylo to, je to tedy cíl, který se stanovila Evropská komise a tento cíl, já budu citovat, byl následující. Jde o to individuální multilingvismus posílit tak, aby každý občan měl schopnosti dorozumět se minimálně ve dvou dalších jazycích, než je jeho mateřština. Taková ta přesná definice tohoto cíle existuje a mnoho našich spoluobčanů ji přímo eh, jaksi nechápe, neboť pojem mateřština je spojen si s těmi konotacemi, například irští anglofoni říkají často, že jejich mateřštinou je irština. Jazykalský, ale mnozí z nich eh, ji špatně ovládá. A na druhou stranu Pojem mateřština se používá pouze v singuláru, což znamená, že tady existují jakási jednojazyčná společenství. Projekt Valer, který byl financován Radou Evropy. V této otázce paní Jana McPake se touto otázkou zabývala. V tomto projektu, promiňte, velice dobře to schrnula. Koncem 20. století politik, které byly vypracovány, je možné je po, označit za monolingvální, tedy monolingvistické, protože se vycházelo z toho, že každý člověk bude mít jednu mateřštinu, jeden první jazyk. A pak, e, že se bude učit jakýsi druhý cizí jazyk a další cizí jazyky podobným způsobem jistou formální formou a že bude mít podobné cíle. Tedy vycházelo se z toho, že ty další dva cizí jazyky budou dva další cizí jazyky evropské, které se tedy mluví v Evropské unii. Co ale Eh, jak vypadá situace Irové a mnozí z vás jistě také, jsou v situaci, že mají například více než jeden oficiální jazyk, či lidé jsou č- příslušníci jisté menšiny, jejichž jazyk není uznán za oficiální jazyk Evropské unie. Podle zprávy z roku 2012, která se týká výuka, výuky jazyků v evropských školách, zde se jasně zjistilo, že velké množství občanů e, hovoří menšími jazyky, jazyky menšin, regionálními jazyky. Oficiální Evropa hovoří anglicky. Evropská komise veškeré své vnitřní záležitosti odvíjí ve třech oficiálních jazycích, tedy v německy, francouzsky a anglicky. Od e, rozšíření v roce 2004 se začala francouzština používat méně často na zasedáních a kolekvích a mnozí byli toho názoru, že, nebo jsou toho názoru, že role Němčiny je minimální, že Němčina jakožto oficiální jazyk již existuje pouze na papíře. Momentálně má Evropská unie více než 20 úředních jazyků a velice často slíkáme negativní poznámky na Eh, na adresu nákladů za tlumočení, což je 1 milionů eur za rok, což odpovídá jednomu šálku kávy na každého občana za rok. Jsou tady snahy zredukovat náklady na tlumočení, zejména ve současném hospodářském kontextu, což je znepokojující, neboť získáváme pocit, že eh, toto vše probíhá příliš překotně. Minulý rok, tedy respektive v minulém roce, kdy například německý spolkový prezident poukázal na to, že by bylo vhodné, aby Evropa měla jeden dorozumívací jazyk a že by to měla být angličtina a není citát, něme, citát německy. Více Evropy neznamená totiž pouze více jazyčnost pro elity, ale znamená to také více jazyčnost pro stále větší skupiny obyvatel, pro stále více lidí, v podstatě pro všechny. Jsem přesvědčen o tom, že v Evropě může žít obojí vedle sebe. Tedy to, že budeme mít svůj domov ve své vlastní mateštině, její poezii a dále budeme mít praktikovatelnou angličtinu, ve které se domluvíme ve všech situacích e, životních. To je tedy jeho vize pokračuji v citátu. Pokud bychom měli společný jazyk, tak si myslím, že bychom mohli lépe realizovat naše vizi budoucí Evropy, mít jakousi evropskou agoru, společný prostor pro diskuse, kde se bude odehrávat naše demokratické soužití, konec diskuse. Tak tedy vypadá vize německého spolkového prezidenta. A zdá se, že již je ona v samém jádru elite, velice elitářská ale zároveň počet Britů pracujících komisi se velmi snížil. Je to 46% výkonného personálu, což je mnohem méně, než je podíl eh, jejich obyvatel na celkovém obrovském obyvatelstvu, což je 12,5%. A situace se také nezlepšila ohledně eh, Irů eh, zaměstnaných na komisi. Toto číslo bylo potvrzeno i přednedávném vysokým úředníkem v Dublinu. On hovořil ironicky uh, mizejícím počtu anglofonních úředníků v kontextu konzolidace evropské, anglického jazyka v evropských institucích. Pan prezident Gauk měl jistě dobrý záměr, ale musíme konstatovat navzdory všemu, že jeho vize anglického jazyka eh, v evropských institucích eh, odpovídá diglosii, jak ji definoval Fishman, tedy že tady máme dvě existence různých jazykových variant a tady e, používáme ten jazyk, který má více prestiže, což je tady angličtina v rámci formálních příležitostí a pak máme další jazyk, který je méně prestižní a to by byly veškeré další evropské jazyky, jazyky evropských národů a ten by se používal pouze v soukromé sféře. Často se zmiňuje rozšíření směrem na výkon v roce 2004 jakožto motor anglofonii obchodní hegemonie ve zprávě evropských institucí. Přesto je důležité si položit otázku, za tento vývoj jde skutečně ve prospěch angličtiny, respektive za tento vývoj ve prospěch angličtiny vyplývá z jazykové politiky Evropské unie. Máme tady velice zajímavou analýzu tohoto projevu z hlediska politických jazykových strategií Evropské unie a tady Vodach a Kryšazňovský hovoří o lingvistické instrumentalizaci, která narůstá, a to v kontextu hospodářském na základě vědomostí, tedy přistupujeme k jazykům jenom z kompetenčního hlediska. Když se podíváme na vývoj této politiky mezi lety 2005 až 2007, alespoň toho politického diskurzu, tak vidíme, že se tam jedná o demokratické, sociální pohnutky a tak dále, ale od roku 2008 zjišťujeme jasný návrat k ekonomickým argumentům. Tady bylo anglicky citovat pana Fišenovského. A obě. Zdá se zjevné, že evropská eh, politika Evropské, jazyková politika Evropské unie a multilingualismu multiling, Eh, souvisí s širším mm, chápáním eh, multilingualismu ve společnosti. Bohužel po finanční krizi a z důvodu transferu portfolia multilingualismu Evropské komise do vzdělání a kultury v roce 2010 většina hlavních ustanovení politik vypracovaných v roce 2008 stále nebyly implementovány a proto uh, Eh, dříve lisabonsky eh, eh, orientované politiky zůstaly platnosti. Konec citátu. Z září 2013 komise vydala tiskové prohlášení, které mělo titul název Otázky, které se týkají jazyků v Evropě. Při tam otázky a odpovědi bylo například možné navrhnout jednotný jazyk. A tady máme odpovědi. Je příliš simplistické domnívat se, že jeden jediný jazyk může pokrýt jazykové potřeby a požadavky. Z tohoto důvodu komise se zasazuje eh, stále za mnohojazyčnost, zejména jde o rozmanitost a ne o jednotnost. Toto prohlášení je uklidňující, ale navzory tomu se zdá, že realita mu neodpovídá a hospodářská konjunktura tady má větší váhu než tento velmi žádoucí cíl, který je prostě nákladný, ten cíl jazykové rozmanitosti a to jak uvnitř institucí, tak s ohledem na jazykovou politiku. Vícejazyčná multilingvální Evropa. Realita v Evropě je velice rozmanitá, ale přesto musíme říct, že Evropa ještě nikdy nebyla tak vícejazyčná jako nyní. Eurobarometr eh, 2012 říká, že máme celkově 23 oficiálních jazyků, nyní máme 24 oficiálních jazyků, máme více než 60 autochtonních eh, jazyků menšin, regionálních jazyků a celá řada neautochtonních jazyků, kterým hovoří migranté. V roce 2007 existoval projekt Valer, o kterém jsem již hovořila, kde zde bylo zjištěno, že tady máme 44 různých jazyků a 18 různých znakových jazyků v 21 zemích, které se účastnily této studie. Irsku. Naši výzkumníci v roce 2005 poukázali na to, že tady existují asi 200 jazyků, kterými se hovoří v Irsku, v zemi, která má pouze, asi, pouze o několik více než 4 miliony obyvatel. Pak tady bylo 67 jazyků, tady ale nebyly zohledněny se jazyky menšin, například Katubek což není notifikováno v úředních dokumentech, či se tady nehovořilo o potřeby přehledů, překladů, například když jeden řečník hovoří polsky. Navzdory obtížné hospodářské situaci, silné recesi Irsko i nadále je velice silně více jazyčnou zemí. Podle studie se cituje 182 různých jazyků z roku 2011 a 26 eh, mluvčích eh, cizích jazyků se narodilo v Irsku. Nejsilnější jazyk je irština, pak litevština, ruština, lotyština. Aziaté hovoří zejména filipínsky, čínsky, kantonsky a tak dále, afričané uru, jazykem uruba v první řadě, dále francouzsky, arabsky a dále. A lidé z Severní a Jižní Ameriky hovoří zejména portugalsky, potom španělsky, francouzsky, polsky a německy. Na tomto příkladě ukazuji, že těch 180 jazyků pravděpodobně je číslo podhodnocené, neboť naše zkušenost je tato, že emigranti většinou neudávají počet jazyků, které ovládají správně, udají menší počet, než tomu tak je, zejména Afričané. Často nevoří o tom, že je třeba udat také jazyky, které neexistují v písemné podobě, a navíc je otázka podávána v singuláru. Hovoříte nějakým jiným jazykem, jedním jiným jazykem než je angličtina či irština. Je to tedy v singuláru podáno ta otázka a ty lidé to někdy chápou příliš doslově a mají pocit, že mohou udat pouze jeden jiný jazyk než je angličtina či irština. My jsme se setkávali s migranty v Irsku a pro ně je důležitá příslušnost k určité menšině, komunitě, která je plurilingvální, zároveň ale se za to poněkud stydí. Takže jsou přesvědčeni o tom, že monolingvální tradice je prestižnější, což jistě souvisí s zážitky v době koloniální, s tou koloniální minulostí. Monolingvální duch. Alexandra Francová francouzský lingvista, velmi dobře schrnuje to, co, říká, co je realita každodenní pro mnoho mluvčích menšinových jazyk. Menšinové komunity jsou neustále pod tlakem v tom smyslu, aby přestali užívat svůj menšinový jazyk a aplikovali jazyk většiny. Ten tlak existuje někdy i v legislativní podobě, ale často je to tlak v duchu, v hlavě, e, tlak, který, pochází, který vyvíjí společnost, škola a tak dále. A tito lidé opouští své menšinové jazyky a jdou cestou lingvistické uniformizace. My e, momentálně se jsme, čelí, čelíme takovému tomu monolingválnímu tlaku a jde o to, aby například já, národ byl soudržný a proto, aby existovala pouze jeden jazyk. Často je to velmi silné například ve Francii, v Číně. V Číně například se hledí na menšinové jazyky jako na přežitky a zapomíná se na faktor, že někteří lidé prostě mohou hovořit několika různými jazyky. A co ten anglický monolingvální svět je velice omezené například v kulturním životě? Je tomu tak, že i literární produkce má problém přežít na trhu a Jeden příklad, Laurence Marie z Nouvel Observateur říká, že pouze jedno procento románů zveřejněných v USA se překládá do francouzštiny, což je a navíc 33% románů, které se čtou ve Francii, jsou překlady. Na stránce Publishers Perspective bylo zveřejněno, že autoři nám sdělují, že ve Velké Británii překlady představují pouze 4,5 celé produkce a v Polsku je to více než 40%, v Německu o trochu více, ve Španělsku asi 24% a ve Španělsku 15%, konec citátu a dále. Anglicky hovořící lidé neradi čtou titulky a takovéto věci. Neradi Eh, se dívali na dabované filmy a proto filmy, které pokázejí z jiných zemí než z těch, kterých se hovoří anglicky, nejsou tak rozšířeny a známe. A není filmová produkce v angličtině. Tady je otázka, zda to můžeme někomu vyčítat, či ne. A v oblasti vzdělávání anglofonie také samozřejmě je velmi silná. Vidíme, že uh, je jen málo skvělých univerzit, které nejsou anglofonní, nepochází z anglofonního světa. Cit, tady cituji odborné časopisy, například žádná německá či francouzská univerzita je uvedena mezi takovými to univerzitami. Navíc je možné říci, že žádná neanglofonní univerzita je uváděna ve šanghajské klasifikaci. Existují tam po, jsou tam pouze dvě francouzské a eh, jedna německá. Eh, anglofonní univerzity mají speciální výbory pro to, aby byly klasifikovány velice dobře, protože to je ligraf, lukrativní, ale se uplatí na mezinárodním trhu studentů. Studenti, kteří nepochází z anglicky mluvících zemí, většinou anglicky hovoří a snaží se tedy studovat na anglofonních univerzitách. A ještě jedna věc, která se týká hranic vnímání světa prostřednictvím pouze jednoho jazyka. Ano, je tady faktor nákladu. Například Irsko a Schotsko, anglicky mluvící země. To jsou jedině dvě země, kde není povinné se učit cizímu jazyku. V Anglii, ve Walesu a v severním Irsku existuje povinnost učit se další cizí jazyk, ale pouze do 14 let. A e, na sekundární stupni situace není dobrá. Existují tam zvláštní programy, například pro angličtinu. Tady cílový jazyk ano, ale pak tady jsou další kurzy jako literatura, zeměpis a tak dále, to se učí často pouze anglicky. Z toho vyplývá to, že studenti, kteří hovoří angličtinou a chtějí odjet například na Erasmus do Evropy, často nemají odpovídající kompetence, aby se aktivně mohli zapojit do studia, a nebo což je ještě horší, jsou jim nabízeny pouze kurzy v angličtině. Takže nemyslím si, že by takový rok strávený v cizině nebyl hodnotný, ale co se týče jazykových kompetencí, tady jsou e, výsledky nulové, pokud e, student absolvuje takovýto Erasmus. A neplní očekávání, které jsou kladené na tento program a také na sociální kulturní život v sílovém jazyce. A nyní k nákladům. Do jaké míry Víme, jaké náklady vznikají na to, aby jazykový absolvent získal odpovědné kompetence. Rozdíly jsou zjevné. Například když několik let eh, máme v Dublinu sídla velice důležitých eh, nadnárodních koncernů, Google a tak dále. Vzniká tam mnoho pracovních míst, která vyžadují dobré jazykové schopnosti, ale zejména mnoho mladých Irů, kteří by mohli pracovat v této oblasti, jsou nuceně opouštět Irsko a pracovat jinde v jiných anglicky zumících zemích, protože nemají jazykové znalosti. Toto pak vede k tomu, že anglicky hovořící lidé se tedy snaží hledat práci jinak. Takže náklady na personál, sociální náklady na imigraci a tak dále. Ano, je to nákladné, nejenom z jazykového hlediska. Paní Hante Skorku uveřejnila článek s názvem jazyky a biznis v otevřeném hospodářství. A tady se říká, že 77 celosvětového obyvatelstva hovoří anglicky a 47 celosvětového obyvatelstva nemá angličtinu jako mateřštinu. Cíle Evropy jsem již, eh, eh, cíle Evropské komise jsem již tady, tady zmiňovala. Dále tady jednou podotknu, že angličtina je nejširší šíření cizím jazykem v EU, ale podíl obyvatel Evropské unie, který zná dostatečně dobře takovéto jazyky, aby mohl komunikovat, není vysoký, není to ani 50%. Konec citátu. Paní Fesserhunt také cituje studii, která provedl Frankl a Rose. Jde o studii, která kvantifikuje dopad nedostatku jazykových schopností na, eh, vliv, na, na výkon firem. Náklady na jazykové bariéry jsou 15 až 18 Podle těchto odhadů také sdílení společného jazyka může eh, zlepšit bilaterální obchod mezi o 75 až 120 Komise potvrzuje eh, důležitost jazyků pro firmy. V roce 2006 byla provedena studie pro Evropskou komisi, která měla eh, hodnotit náklady eh, nedostatku jazykových zkušeností na evropské firmy. A ukázalo se, že tisíce firm každý rok přijde o kontrakty pouze vlivem nedostatku jazykových schopností. A podle odhadu této studie 11 malých a středních podniků, které se zabývají exportem, Eh, těchto firm je 945 tisíc, tak u nich je pravděpodobné, že se ocitnou v této situaci eh, kvůli komunikačním přepážkám. Eh, v Irsku eh, navzdory mnoha požadavkům eh, průmyslu, včetně eh, informačních technologií, nedošlo zatím k žádnému pokroku. A nevíme proč, vzhledem k tomu, že všichni vědí, že na učení jazyků je drahé, nicméně možnost překvalifikovat mluvčí určitého jazyka zatím ještě nebyla příliš proskoumána. Vláda se rozhodla, že investice do této oblasti by byla příliš nákladná, anebo se zkrátka domnívá, že angličtina stačí. E, výuka jazyků na kontinentu. Na evropském kontinentu e, výuka jazyků v podstatě čím dál více znamená výuka angličtiny. E, angličtina se nejčastěji vyučuje v evropských zemích a podle zprávy Juridice velká většina zemí 90% žáků těchto zemí se učí angličtinu na úrovni CITE 2 anebo eh, CITE 3. V roce 2009-2010 60,8 procent žáků na střední škole se učila alespoň dva cizí jazyky, což je nárůst o 14,1 oproti letům 2004-2005. Nicméně jsou tu důvody k znepokojení. Jestliže porovnáme eh, jazykovou úroveň u druhého eh, cizího jazyka, tedy jazyka, který není angličtinou, tak eh, Toto hodnotila studie Survey Lang, hodnotila písemné porozumění, ústní porozumění a e, písemný projev a zkoumala srovnatelná data e, ohledně jazykových schopností, aby pomohla najít dobrou praxi v oblasti výuky jazyků. Žáci, kteří dokončili první úroveň středoškolského vzdělání nebo byli na začátku eh, druhé stupně. A eh, zjistilo se, že tedy v těch dvou tyto vyučované cizí jazyky, kromě angličtiny, jsou němčina, španělština, francouzština a italština. A eh, ten test proběhl v řadě, jazy, v řadě zemí, jako je eh, Bulharsko, Belgie, eh, Arménie, Švédsko a mnoho dalších. Všude tam eh, byla angličtina prvním cizím jazykem, kromě Belgie, kde to byla francouzština. Tento test se také týkal společného rámce, společného referenčního rámce jazykových schopností. Když se podíváme na ty výsledky, v prvním cizím jazyce si eh, žáci vedli nejlépe v těchto zemích, tam dosáhli eh, úrovně B eh, evropského rámce, co, který je formulován jako možnost nezávislého používání e, dotyčného jazyka, tedy 60 až 81 do této kategorie spadalo Estonsko, Malta, Nizozemí a Švédsko. Ale když se podíváme na jejich schopnosti v druhém cizím jazyce, tak tady se to liší od 2% až k 60%. Možná eh, nás nepřekvapí, že tito žáci byli lepší v angličtině než ve svém druhém cizím jazyce. A tady hovoříme v případě dvou zemí z této tabulky o germánských jazycích. Německo se tohoto testu neúčastnilo. Z historických důvodů Malta má velmi silné vazby na Spojené království, zatímco v Estonsku, kde mnoho let byla, druhý, byla povinným cizím jazykem ruština, nikdy takováto vazba neexistovala. Přestože eh, estonština si během století převzala mnoho výpůjček z Němčiny. Myslím si, že z tohoto, eh, z těchto výsledků studie Surveillance se dá snadno eh, vyčíst, že eh, žáci v Evropě se učí anglicky lépe než jiným jazykům. A k tomuto závěru také dospívá tým studie Surveillance. V systémech, kde angličtina je druhým cizím jazykem, je výkonnost v angličtině vyšší než u ostatních jazyků. U začátku Další data pocházejí z dotazníků, které se ptali na užitečnost této výuky a jejího vyučování prostřednictvím tradičních médií. Takže máme tu problém s lingua franca. Prestiž angličtiny stoupá právě tak jako její eh, používání. Výsledkem je, že status eh, jazyků jiných než angličtiny, ať už jde o jazyky světové, regionální, lokální nebo menšinové, eh, je neustále každodenně spochybňován. A tato nejistota potom vede k nejistým výkonům, projevům v tomto jazyce. E, multilingualismus je zdroj, který je pro nás velice hodnotný, ale je těžké ho kvantifikovat. Australská lingvistka Judith Blanco e, identifikovala šest rozměrů multilingualismu. E, jak už jsou to, je to dimenze občanská, sociální, ekonomická a další. A jakákoliv komunita nebo národ, které, který investuje do svých jazyků a podporuje plurilingualismus, bude potom mít lepší výsledky v oblasti intelektuálního rozvoje a dosaženého vzdělání svých dětí, bohatší kulturní aktivity, lepší obchodní potenciál, lepší schopnost účastnit se znalostní ekonomiky, bude mít lepší sociální služby, lepší zapojení občanů do demokratického života a lepší strategii boje proti e, předsudkům a podporu e, tolerance a vzájemného porozumění. Takže je jasné, že role angličtiny v Evropě e, je čím dál důležitější. Nemá cenu nějakým způsobem zadržovat toto tsunami angličtiny. Měli bychom však zajistit, aby nepřišli zkrátka ostatní evropské jazyky a aby se také mohli účastnit evropského projektu. Nadvláda angličtiny není zcela bez následků pro evropskou demokracii. My Evropané bychom měli dělat vše pro to, abychom zajistili, že mnohojazyčná Evropa, eh, která k sicení všech svých jazyků, přetrvá i nadále. Eh, v žádném případě nemůžeme si vystačit pouze s angličtinou a zároveň nemůžeme brzdit eh, narůst této lingva franca. Musíme Eh, vytvořit jazykovou politiku, která bude klást důležitost všem jazykům, které v Evropě existují a které budou využívat svých lingvistických profilů pro sociální, ekonomické a eh, kulturní cíle, které jsou v zájmu všech občanů Unie. A musíme snížit tu, závisl, tu závislost na angličtině. Jistý komentátor loni řekl, že Evropská unie, eh, která má být která, aby nebyla jaksi rozdrcena touto mašinerií, tak evropští občané musí rozumět zákonům, což znamená nejen, pocho- ne, nejen pochopit finální znění zákona, ale také um, moci porozumět eh, debatám v Evropském parlamentu a tak dále. Evropská unie už činí gesta v tomto směru, například dala Maltě i Německu stejné, stejnou váhu hlasu v Evropské centrální vance podpora multilingualismu eh, a nejen plyného používání angličtiny je eh, dobrým způsobem. GT Institut eh, v roce 2006, konkrétně jeho zástupce Gerhard Stickl, který tu dnes je, ten byl tehdy ředitelem Institutu německého jazyka a byl požádán, aby učinil prognózu vývoje jazyků v Evropě. A on nabídl dva možné scénáře. ta citace tu mám v angličtině, tak já ji řeknu v angličtině. Ten pesimistický scénář. V následujících letech se výuka jazyka čím dál více e, omezí na angličtinu. Zájem o ostatní jazyky upadne a to i u lidí, kteří jimi hovoří jakožto mateřštinou. Eh, italština, němčina, eh, holandština a další jazyky se budou stále používat, ale už jenom doma v rodině, eh, když hrajeme karty nebo na místních trzích. Všechny důležité věci na pracovišti, ve vědě nebo v politice se budou čím dál více řešit v kreolizované angličtině, což bude americká angličtina, říznutá francouzštinou, němčinou a italštinou. Eh, na britských ostrovech eh, se britská angličtina stane čím dál vzácnějším dialektem. A teď ten optimistický scénář. Téměř všichni Evropané, to jsme tedy my, Němci, Italové, e, Nizozemci, Poláci a tak dále, se budeme snažit, aby se naše děti učili dva cizí jazyky, kromě své mateřštiny, a aby pasivně rozuměli ještě několika dalším. E, jedinou výjimkou jsou angličané. E, ty, ti si zvykli na to, že všichni více či méně dobře hovoří anglicky a proto už se dávno přestali učit cizím jazykům. Vzhledem k tomu, že jsou to však rozumní lidé, časem si všimnou, že tímto způsobem, eh, jak si jejich schopnost myšlenkového rozletu a vnímání byla eh, omezena. A ve, svém zarité, ve své zarité jednojazyčnosti mají pouze velice omezený pohled na svět, který je čím dál složitější. A protože nechtějí zůstat takto omezení, začnou se rychle a intenzivně učit alespoň dva další jazyky a začnou eh, k tomu vést i své děti. A proto za 50 až 100 let v celé Evropě bude stále vládnout jazyková i kulturní Různorodost, bohatství a kreativita. A e, nyní e, ještě na závěr, tedy co můžeme e, to, co se počítá, se nedá vždy spočítat, řekl Einstein. Máme dobré důvody podporovat mnohojazyčnost v Evropě. Jsou to důvody ekonomické, ale také nás k tomu vede zájem o silnou demokracii a e, mnoho dalších faktorů, které nedokážeme kvantifikovat. Laureát Nobelovy ceny z Irska Seamus Heaney, jehož mateřským jazykem byla angličtina a který loni zemřel, e, promluvil o tom, jak pro něj bylo důležité učit se irsky. E, jazykem, který nemá prakticky žádnou ekonomickou hodnotu mimo Irsko. A e, on se v podstatě dotkl stejného e, nápadu, stejné myšlenky jako Lord Bianco, pouze to vyjádřil trochu poetičtěji. Je to argument proti homogenizaci jazyku, ale já nechám na závěr promluvit jej. Eh, neučit se irsky znamená nechat si ujít příležitost porozumět, jaký je život v této zemi, co pro mě znamenal a co by mohlo znamenat v budoucnosti. Znamená to odříznout se od způsobu, jak se cítit doma. Pokud budeme brát pochopení sebe sama, vzájemné pochopení a kulturní diverzitu a další eh, jako žádoucí eh, výsledky, tak si musíme zapamatovat, že znalost irštiny je k jejich dosažení zásadním prostředkem. Vielen Dank, Professor Gallagher, und hoffen wir mal... Děkuji, paní profesorko, a doufejme, že ten uh, optimistický scénář profesora Eštykla se také prosadí v příštích letech. To je velmi optimistická perspektiva pro nás všechny. Jsem si jistá, že máte řadu otázek na pana profesora, paní profesorku, ale uh, budeme muset uh, odložit oběd, protože jsem ráda, že mezi nás přišla uh, Eh, další přítelkyně DG Intet, hlavní tlumočnice v, na ministerstvu zahraniční USA a také působila na univerzitě v Marylandu a je aktivní členkou sítě HINTS. Prosím, eh, vítejte v Peciarizu. Peci, co si odnesete z této konference? jaký je důležitý závěr, který chcete vyvodit. Já budu mluvit anglicky. A začnu tím, co uh, nahání strach každému tlumočníkovi. Já vám řeknu vtip. muž se poprvé, je poprvé poslan do vězení, je poprvé ve vězení, je ve své celé. Světlo v bloku je vypnuté a jeho eh, spoluvězení jde k mřížím a říká 12. Mm, najednou se všichni ostatní vězňové začnou hystericky smát. Další hlas se ozve. Čtyři. Znova. Mm, záchvat bláznivého smíchu. Náš nový vězeň je zmatený. E, podívá se na svého spoluvězně a říká, promiň, o, o co se jedná? A on mu řekne, někteří z nás už jsou tady dlouho, takže máme takový e, repertoár vtipů, my ty vtipy známe, tak tolikrát jsme si je opakovali a teď už je máme očíslované, tak je jenom je označujeme čísly. Uh, ten mladý vězen si říká, dobře, tak já se taky stanu součástí této skupiny vaší a jde k mřížím a zavolá 17 a následuje ticho. Obratí se na svého spolubězně a řekne, co je problém, v čem je problém? 17 není dobrý vtip? A ten spoluvězen říká, ne, 17 je eh, je 17 <laughs> je dobrý vtip, ale ne každý umí vtipy vyprávět. A tak to tež platí pro tlumočení. Já chci poděkovat Olze Kosmidu za tuto skvělou iniciativu, další z jejich uh, úžasných iniciativ. A chci, abyste se podívali na ten program, který jsme dostali. To je globální mm, tlumočnické fórum. A je to o Eh, dosahování nejlepších standardů v konferenčním tlumočení. Vyslechli jsme také tady úžasné řečníky za poslední dva dny. Profesor Weibel hovořil o mm, strojovém tlumočení, to jsem se trošičku začala klepat, nevím jak vy, ale on rychle vysvětlil, že cílem není nahradit eh, člověka, jde o podporu komunikace a mě se skutečně líbí ten výraz komunikace, protože to není o jazyku, to není o tlumočení, o překládání, toto je o komunikaci. Já jsem, omlouvám se, že to říkám tak důrazně, já vím, že chcete na oběd, ale chci, abyste toto slyšeli. Je to, ne, to není to jenom o jazyku, chce a o Mm, projevech. Eh, hovořilo se tady o vynikajících standardech, o cvičení. To samozřejmě to děláme. Já jsem se nedávno stěhovala, měla jsem dvě krabice glosářů eh, od eh, roku 1975. Ale teď už se to nedělá v novém mm, dnešním světě. Pan Kalvé hovořil o globalizaci z jazykového hlediska. Bylo fantastické, jak hovořil o e, tlaku, který e, je věnovan klas- snahám klasifikovat jazyky. A viděli jsme, co následovalo. Já vždy také ráda poslouchám doktora R.V. Endelman, který hovořil o neurobiologickém hledisku konferenčního tlumočení a také Eh, řekl, že tam jsem se dověděla, jak, jaké máme části mozku, tedy to jsem mm, již věděla. Také ukázal slide, eh, kde bylo vidět, že tlumočníci mají eh, mozek jako rokeři. Paní Oazu hovořila fascinujícím způsobem o multitaskingu a jak se to naučit. Nemyslím, že jako tlumočníci si uvědomuje, E, kolik věcí najednou děláme. A stále je musíme dělat dobře. A já jsem říkala tlumočníkům, možná jste ten nejlepší tlumočník na světě, možná to děláte 27 milionů let, ale jednou se lžete a máte, mm, vaše budoucnost je spečetěná. A uh, ona říkala, jak je důležité mít stále stále na mysli ten cíl, že celek je víc než součet eh, jeho částí. Je to skutečně o tom, abychom neustále měli na mysli to, co děláme, a to je komunikace. Doktor Oliviera hovořila o adaptabilitě, jak, dosa- jak toho dosáhnout. To je jeden z hlavních, eh, jedna z hlavních věcí profesorka Gallagherová hovořila o multilingualismu, plurilingualismu, monolingualismu. A já jsem si myslela, že jednou z nejdůležitějších věd, kterou zmínila v jednom ze svých citátů, je, že mm, význam mm, žít ve svém vlastním jazyku a poezii, jeho poezii, a já bych to rozšířila na literaturu. Jeden jazyk, nestačí, mm, abychom řešili naše jazykové komunikační potřeby. Já se chci vrátit k tomu mm, k prvnímu, co tady padlo včera. Olga Kosmedu hovořila o zázraku tlumočení my tady sedíme a to je tak eh, nejenom potěšení, ale také velká čest, eh, že se všichni tady sejde, jste se sešli v této místnosti. Já vám ani nemohu říct, jak báječné by to bylo před 30 nebo před 35 lety. Je to skutečně bezprecedentní, skutečně se musím neustále ujišťovat, že to je pravda. Simultánní tlumočení začalo v 20. století a nyní to analyzujeme a snažíme se eh, zjistit, jak to funguje. A je to v podstatě jako život samotný a podívat se na to, jak život samotný vniká. To nevíme. Jak řekl, eh, jak, jak bych citoval Shakespeare in Love, je to zázrak, prostě se to stane když se snažíme dosáhnout um, excelentního standardu, tak to není jako naučit se šachy. Tlumočení není jenom paměť a svaly. Není to jenom uh, hra jako šachy, kde máte konečné množství uh, tahů. Proto to nemůže udělat počítač, dělat počítač. A pak je tady další problém zajištění excelence, o kterém hovořil R.V. Edelman. Um, kdo může hodnotit, měřit? Ehm, v našem případě to není posluchač. Někdy ehm, mají eh, tlumočníky rádi, protože jsou ochotni pracovat 12 hodin denně a mít okna. Nebo mají auto. Vy se smějete, ale to, to se stane, to se, to se děje. Ano. Bohužel, eh, často jediní, kdo mohou hodnotit tlumočníky, jsou tlumočníci samotní. A proto eh, v řízení vedení tlumočníků eh, by měli být tlumočníci. A já Mluvím z hlediska někoho, kdo pracoval v organizaci, kde naštěstí tlumočníky řídili tlumočníci a ti, kteří nebyli tlumočníci a přišli tedy do světa tlumočení, se rychle naučili, o čem to je. A pomáhali nám. A uh, oni říkali, že největší, nej, nejlepšími, jak se jejich přáteli, byli ti eh, nejvýše postavení eh, členové vlády, protože ti chápali, jak důležité je tlumočení pro ně. Když eh, Duran uh, hovořil, tak zmínil jednu věc a um, také o tom hovořil profesor Erikson, když hovořil o excelentnosti. My jsme mm, řekli, my jsme to, co opakovaně děláme. Není to jeden eh, jaksi akt, ale zvyk jako tlumočníci. Um, excelentnost musí se stát eh, zvykem, protože my komunikujeme, protože slovy doktorky Olivera a Loazo, paní Loazo, my e, produkujeme krásnou hudbu. Já bych chtěla, abyste udělali takový seznam toho, co si myslíte, že tlumočník by měl dělat. Vrátíme se tomu multitaskingu. Eh, Jaké kvality chcete, aby tlumočník měl? Co se bude dít v příštích 20, 30, 40, 50 letech? Eh, tlumočení je nové, ale také staré. Komunikace je nová, ale také stará. A výzvy, které ta nová generace má, jsou velké. Svět je mnohem menší než dříve a bude stále menší a menší. E, ani před 20 lety se, jsem, si ne, jsem si nedokázala představit, jaké nové výrazy se objeví. Texting, hashtags a tak dále. Stále to nechápu. Ale krátký seznam na úvod. A chci, abyste se nad tím zamysleli, protože vy jste budoucnost slumočení. A co děláte vy, to bude určovat, zda eh, se potopíme nebo ne. Pozornost. Tlumočníky jenom, eh, ne, jenom neslyší slova, ale může si uvědomit, že jedno slovo může znamenat různé věci. Dokáže to stroj? Nemyslím. Intuice. Jazyk je nástroj ke komunikaci. Je to východisko. co eh, třeba eh, zvednuté obočí při během komunikace. To má přece obrovský význam. Nebo ticho. Také ticho je. No, má význam. Eh, diskrétnost. Vědět, kdy je čas na takt. A toto je politická instituce. Hodně tlumočení probíhá v politické, na politické úrovni. Neviditelnost. používání eh, dovedností, řečnických dovedností, aby eh, pozornost byla věnována řečníkovi. Tlumočník je aktér, který, nera, který nechce eh, být na jevišti ani, ani nechce aplaus. Je to vlastně nevděčná práce. Integrita, diskrétnost, Eh, vyhnout se eh, pokušení něco přidávat, ovládání jazyka. Jak řekla paní eh, profesorka Gallagher, začíná to vaším mateřštinou. A to hodně studentů zapomíná. Není to jenom o glosářích. Když umíte mluvit svým, neumíte dobře svůj vlastní jazyk, nemáte co dělat v kabině řečnické umění na veřejnosti je snazší tlumočit dobrého řečníka než špatného. Kdo chce poslouchat eh, tlumočení špatného řečníka? Já to nechci a já ani nechci někoho takového najímat. Souvisí to s hlasovým školením pro simultánní konsekutivní tlumočení, to jsou dvě různé eh, dovednosti. A jak řekl jeden z kolegů, a to jsem slyšela od um, řady kolegů, uh, to divadlo, to mm, herectví, protože práce tlumočníka je podobná tomu, co popsal Stanislavský, když mluvil o tom, o té potřebě aktéra najít cíl. Většina tlumočníků ani nehledá. Kultura, vzdělání, zná, znalost eh, různé jaksi, úrovně toho poselství, kterou chce ten, ten řečník, eh, které se ten řečník předat. Je to všechno o komunikaci. Eh, se díváme do budoucna a um, přemýšlíme o této profesi, kterou všichni tak milujeme. Um, zamysleme se nad významem Um, tohoto spojení organizací mezinárodních, národních, národních, trh, univerzity, univerzity, které dělají tak vynikající práci. Toto je týmová činnost. Tlumočení je týmová činnost. Nezapomeňme na to. Tlumočníci nejsou stroje. Pracovní podmínky jsou důležité. Ne dovolte, aby tlumočníky podkopávala byrokracie, nedovolte, aby komunikace se stala nejslabším článkem řetězu. Včera mi někdo vyprávěl o tom, něco o tom, že v, na čtyři jazyky stojí jeden, stačí jeden e, tlumočník v kabině. mějme na paměti jednu věc. Eh, vášeň pro naši profesi, kterou všichni máme. Doufám, že mm, vám to, eh, že to říkám jasně, musíme myslet na mladé, musíme při, přilákat ty nejlepší mladé lidi. Některé z nich jsme tady viděli během posledních, něko, posledních dvou dnů, protože kvalita tlumočení rozhodne o jeho budoucnosti a proto závisíme na vás. A já vám chci jenom říci, odejdeme z tohoto mm, fóra a dělejme krásnou hudbu společně. Děkuji Peci a Rizu. Já k tomu můžu říct jenom dvakrát wow, bylo to opravdu skvělé, děkuji. A bylo to skvělé schrnutí eh, celých dvou dnů naší konference. Přesto nás čeká ještě jeden důležitý bod, ale ještě než dám slovo generální ředitelce Olze Kosmidu, mám několik praktických oznámení po zbytek dne. Eh, hned po skončení eh, konference jste zváni na oběd před sálem a odpoledne eh, budeme organizovat dva workshopy pro vedoucí kurzu. To se bude konat v místnosti 6Q1, což je tady kousek dál na, chodbě, na stejné chodbě, asistenti vás tam zavedou. První workshop se bude týkat univerzitních eh, grantů, bude trvat eh, od 2 do 2.30 a tam dostanete obecné informace o univerzitních eh, grantech a máte tam možnost získávat kontakty, ptát se a tak dále. Druhý workshop se bude týkat virtuálních Eh, virtuálních tříd, které bude to organizovat Katarina Dara, začne to ve 2.30 v téže místnosti. Výkonný výbor eh, pana Frického výboru eh, zahájí svou schůzi v této místnosti ve 14.45 přesně. Nyní ale Peci hodně hovořila o vášni eh, pro své povolání. Eh, já jsem si jistá, že i Olga má hodně této vášně a nyní k nám promluví o eh, globální síti pro excelentnost v budoucnu. Prosím. Děkuji, Suzan. Já si myslím, že po projevu paní Arizu podstatě již nemám téměř, co bych dodala. Pouze chci říci, sdílím tuto vášeň, tu vášeň pro naši profesi. A to do té týmy, do té míry, že pokud by se mě někdo zeptal, někdo, kdo se mě, mě nezná na to, jaké je mé povolání, tak já, i když již dlouho nepracuji v kabině, bych odpověděla i hned, jsem tlumočnice. A pokud to takto říkám, tak je pro mě ctí, že to mohu říct. Je to velice náročná práce. Máte přístup do jiného světa. A často říkám, když hovořím s mladými studenty na našich setkáních s univerzitami, chci tak trochu probudit a předat jim něco z té vášně. A tak jim říkám, povolání tě nutí analyzovat tu informaci, tu poselství, aby, abyste je mohli sdělit. Ten, to, to povolání vás bude nutit proniknout do prostoru ducha řečníka. A dokázat odlišit pravé od falešného. To skutečné od toho falešného. A toto povolání je povoláním, které mu se nedostává dostatečné uznání. Neznám mnoho profesí, kde by někdo mohl jen tak tvrdit, že je tlumočník a překladatel. Rozhodně to nemůžete jen tak tvrdit Například jsem právník, nebo nemůžete jen tak říci, jsem lékař. Ale kdokoliv může přijít a říci, že je tlumočník a překladatel. Což má strašlivé negativní důsledky na celou profesi. stačí, a Perci to také říkala, pro, pro případ skutečných tlumočníků. I když jste skvělí tlumočníci, tak stačí, když jednou, jedinkrát uděláte chybu a nepracujete dostatečně a pak tím vlastně pochybníte celou svou kariéru. A po tolika letech v tomto povolání jsem vždycky překvapena. Vždycky mne překvapím, když se připravují velké konference, na všechno se myslí, na sál, vše se zajiští, občerstvení, zábava, restaurace a teprve až na naprosto posledním místě se myslí na tlumočníky. V poslední okamžik je snaha je zajistit, což je v případě, kdy už bylo uh, utraceno velké množství peněz a pak se šetří na tlumočnících, se šetří Nikdo se neptá poskytovatel cateringu, jestli by nemohl, aby se ušetřilo, naservírovat maso o tři dny staré. Ne, to ne. Ale od tlumočníků se pak chce, od toho poskytovatele tlumočnických služeb, se, se chce, aby místo šesti poslali jenom čtyři. A aby místo sedmi hodin pracovali ti čtyři devět hodin. A já se ptám, proč tomu tak je. Je to tím, že pokud se tady tak říkala, že tady angličtina je tak rozšířená jako jazyk, že z toho vyplývá pocit, že jejíž tlumočení nikdo nepotřebuje. Je tomu tak, že poskytnout tlumočnické služby je něco, co patří k jakýmsi zvyklostem poskytují se jen tak ze zvyku. Ale ne, není tomu tak. Paní profesorka Galagerová řekla, že dobře anglicky umí pouze 50, méně než 50 obyvatelstva. A když odcestujete do některých zemí Evropské unie, tak zjistíte, že ani 20 obyvatelstva neumí dobře anglicky. Chceme tedy skutečně všechny tyto občany, kteří anglicky dostatečně nerozumí, vyloučit z dění společenského tím, že jim vnutíme jednotný jazyk a tím jim také vnutíme jednotný, sjednocený způsob myšlení? Nyní v okamžiku, kdy si každý klade otázku, proč? Proč občané jsou nedostatečně zapojeni do politiky? Proč občané nechtějí hlasovat, nechtějí přijít k volbám? Pokud skutečně v takovéto míře občany vylučujeme, chceme skutečně, aby heslo Evropské unie jednotná v rozmanitosti, aby toto heslo bylo něco, co náleží minulosti. Když si tedy řekneme, že všichni budou hovořit prostě anglicky, že angličtina bude prvním cizím jazykem pro všechny, i zde zapomínáme že angličtina je první cizí jazyk. Rozhodně to není první jazyk. Z hlediska mluvčího, ať již se nachází kdekoliv na planetě. Možná je to čínština jeho první jazyk. Říká se, že je zbytečné se snažit tento trend nějak zvrátit, ale z historie se můžeme poučit, že dříve existovaly doby, kdy bylo několik oficiálních jazyků. Aramejština, řečtina, latina, francouzština. To byly všechny jazyky, které se užívaly současně. Momentálně je to angličtina. Kdo může říct v takto pohyblivém světě, plném změn, kdo může předvídat, co se, děje, co se stane například během příštího století a jaké jazyky se stanou tou lingva franca, těmi dorozumívací jazyky, do, obecnými dorozumívacími jazyky. Kdo může říct po revoluci vědy a průmyslu, že respektive kdo by býval tehdy předpokládal, že po té, co dojde k průmyslové revoluci, že se tak oslaví náboženství a církve. Je třeba si uvědomit, že nemůžeme řídit tuto globální vesnici, ani když, pokud budeme vylučovat velkou část jejího obyvatelstva. V době, kdy se občané nepřemysťují pouze z turistických důvodů, ale také z humanitních důvodů, například v důsledku přírodních katastrof či z důvodu migrace. V této době ne- již neexistují žádné etnicky čisté země. Již neexistují země, kde by se hovořilo pouze jedním jazykem, kterým hovoří všichni občané. Tedy jeden jazyk na jednom území pro všechny. Je možné tedy ignorovat takovou to jazykovou profesi, která je jedinou zárukou pro to, aby všechny skupiny obyvatelstva měli přístup k demokracii, aby se s nimi zacházelo demokraticky. Je možné chceme například, aby občané našich zemí žili v jiné zemi a neměli možnost eh, ve svém vlastním jazyce se dostavit například do soudu, na soud nebo být ošetřeni v nemocnici? Když například nejsou schopni popsat své potíže v cizím jazyce. Ano, je to nákladné a nazývá se to náklady na demokracii anebo abych se vrátila zpět k tomu, co řekl před několika lety jeden místo předseda komise, novináři. On řekl, do, překlady a tlumočení, to je přece tak drahé, musíme se pokusit to zredukovat. A on mu na to odpověděl, tomu novináři, ano, víno také stojí peníze a dokonce hodně peněz. Jaký návrh máte v této oblasti? jazyky se musí dostat zpět do středu ekonomického jednání a konání. Pokud se zeptáte ekonomických hráčů na to, jaký je nejdůležitější jazyk pro hospodářské transakce, ten nejdůležitější jazyk pro transakce. tak oni vám na to odpoví, že to je jazyk toho, kdo kupuje, kdo nakupuje, že to není jeden globální jazyk. V mé zemi jsme svědky toho, že veškeré nápisy v obchodech už nejsou v angličtině jako dříve, ale jsou v ruštině kvůli ruským turistům a to již vůbec nehovořím o Kypru, kde v podstatě už je v ruštině téměř vše. A postupně také přichází do obchodu i čínština. Jazyková povolání existují. A mě uklidnila prezentace pana profesora Weibla v tom smyslu, že tento povolání budeme mít i nadále, že jazyková povolání mají budoucnost. A je třeba, abychom se snažili o to, aby každý dostal své místo. O to, aby každý, aby všichni eh, toto mohli provádět dobře. Neboť například všichni nechápou přesný rozdíl mezi tlumočením a překládáním. Existují konferenční tlumočníci, existují další typy tlumočníků, to jsou také naprosto odlišné věci. I zde je třeba toto vysvětlovat a já se o to snažím. A Peci řekla velice krásně, že se musíme snažit vysvětlovat, že tlumočení pouze částečně, okrajově souvisí s jazyky. Tlumočníci nejsou žádnými slovníky, kteří se přemysťují sem a tam. Často se mě někdo ptá, jak byste to řekla španělsky nebo uh, italsky, ale to není možné. To já to prostě neřeknu. Ano, pokud tlumočím, tak naleznu způsob, jak to zprostředkovat, komunikovat. Ale pokud se mě najednou z ničeho bez kontaktu zeptáte, jak je to v tom cizím jazyce, to nejde, to není možné. A lidé, kteří nejsou tlumočníci, tak se ptají, pane bože, co to je za tlumočnici, která toto nedokáže. A jak jsem právě říkala, toto povolání má budoucnost. Já jsem o tom přesvědčena. A proto, aby tato budoucnost byla zářnou budoucností, potřebujeme vás. Odtud pochází myšlenka našeho globálního fóra. Mezinárodní organizace nemohou tuto odvé, práci odvést sami. A my nemůžeme naše práci odvést, aniž bychom vám vysvětlili, že profesionální úroveň, kterou podporujeme, není vždy v souladu s úrovní akademického výkonu, které je nutné proto, aby osoba obdržela diplom či uzavřela svá studia řádním způsobem. Konstantní výměna názorů mezi námi a vámi je důležitá, abychom se dobře navzájem lépe chápali, abychom my chápali, jaké jsou vaše problémy a také, abychom my lépe chápali vaše přání. Je to nutné, neboť je důležité si uvědomit, že máme co dočinění s povoláním, které má budoucnost, ale pokud nebudeme mít tuto neustálou výměnu názorů, tak by mohlo dojít k tomu, že vy budete vzdělávat budoucí nezaměstnané a nám budou chybět odborné síly. Respektive dojde k tomu, že vy vyškolíte odborné síly, které my ovšem nebudeme moci použít. Na některých univerzitách eh, již dlouhou dobu panuje situace, že Inženýři jsou v kontaktu s průmyslem, existují, existuje praxe v podnicích pro studenty a průmysl udává tu úroveň, která je nutná, pro studenty nutná, úroveň výkonnosti, kterou studenti musí mít. A my se snažíme o to tež, my tady vysvětlujeme hodnoty a také tu úroveň, kterou potřebujeme. Soustředíme se na věci, které možná vám na první pohled nepřipadají až důležité, ale oni důležité jsou. Hovořili jsme o té takzvané mateřštině, o jazyce, kterým se tlumočník vyjadřuje, do kterého pracuje. Pro vás na univerzitách vás bych tedy poprosila, abyste toto studentům řekli, abyste jim to zprostředkovali, že není možné tlumočit do jakéhokoliv libovolného jazyka. Jazyk, který se při tlumočení používá, To je vlastně obal myšlení. A ten obal musí být myšlení přizpůsoben. A není možné, abychom myšlení přizpůsobovali obalu. Co tím vlastně mám na mysli? Myslím tím, že tlumočník, který pracuje do jazyka, který dostatečně neovládá, takovýto tlumočník nedokáže zprostředkovat to myšlení. Zprostředkovává pouze to, co mu umožní obal říci. Veškeré tyto důvody vedou k tomu, že já jsem získala pocit, že toto fórum je jediná možnost, jak tuto profesi dále rozvíjet. Jistě jste si všimli, že na rozdíl od minulosti se konal dialog. Dialog mezi řečníky, přednášenícími odborníky, kterým také srdečně děkuji, že přijali naše pozvání, že se dostavili sem mezi nás. Ale děkuji jim také za to, že otevřeně zareagovali na vaše poznámky a odpovědi, protože pouze pomocí dialogu můžeme naši práci posunout vpřed. Asi před 20 lety mail, kterému děkuji, že zde je, si mne vzdal stranou a řekl mi, že má tu myšlenku, toho kurzu European Masters of Interpretation, tedy toho evropského tlumočnického kurzu. My jsme byli nadšeni, založili jsme tento kurz, který se skutečně výborně vyvíjel, že již pod tak dobře, že už toho komotra této myšlenky v podstatě nepotřebujeme. Ten kurz už je v podstatě celosvětově znám, ale týká se pouze Evropy. Bohužel je to škoda, protože všichni žijeme v naší globální vesnici. Nikdo z nás nemůže tvrdit, že to stačí. Že stačí eh, vyučovat těm 24 evropským jazykům, i když je to samozřejmě značný počet. Parlament v důsledku Lisabonské smlouvy převzal roli jakožto hlavní aktér na mezinárodní úrovni. Převzal roli partnera na mezinárodní úrovni. Zde existují partnerství s dalšími schromážděními, například s parlamentním schromážděním AKT, a také s panafrickým parlamentem, dále Euromed. Tak vyvstává otázka arébštiny, turečtiny, hebrejštiny, to jsou důležité jazyky. A nyní jako poslední takový člen Euronest se zeměmi východního partnerství, kde je důležitá právě ruština. Potřebujeme nyní v čím dál tím větší míře všechny tyto jazyky, které v minulosti spíše patřily do OSN a tímto děkuji kolegům z této organizace, kteří jsou zde přítomni. Na nás se pohlíží jako na osoby, které kooperují, my si nekonkurujeme. Ano, je to pravda, my eh, se snažíme o vynikající standardy. Všude, kde je to možné. A proto na různých místech, eh, respektive a proto tady máme velký zájem na to eh, s univerzitami spolupracovat. Jak OSN, tak náš parlament naše dvě organizace mají memorandum o porozumění. Myslím si, že nadešel okamžik, kdy by bylo vhodné založit nějakou novou značku. Mezinárodní, mezinárodní eh, Master in Conference Interpreting, tak, abychom do programu zapojili i další jazyky, které se ho dosud účastnit nemohly, protože jsme měli European Master for Conference Interpreting. Ten kurz se tedy týkal pouze Evropy. Což vůbec neznamená, že by ten evropský kurz eh, ztratil svou významnost. Rozhodně ne, je to naše první dítě a to, že existuje druhé dítě, vůbec neznamená, že by rodiče své první dítě již nemilovali. Naopak, ale čekáme, že první dítě bude pomáhat druhému dítěti. Rádi bychom tuto velkou rodili, rodinu rozšířili a otevřeli ji pro všechny univerzity. Evropské i neevropské, pro evropské i neevropské jazyky. Všechny jazyky mají mít své místo v rodině, kde bude jediným kritériem kvalita. A všichni kteří podporují zásady ukotvené v memorandu pro porozumění, všechny ty srdečně zvu, aby se připojili k této nové značce. A samozřejmě nebudeme zapomínat na tu starou zlačku, na ty evropské kurzy. Není to buď a nebo. Je to paralelní záležitost. první, to první i to druhé dítě. Evropské univerzity mohou ruku v ruce spolupracovat s ruskými, čínskými a arabskými univerzitami a dalšími. My jsme nyní zde začali přemýšlet, ale budeme muset, muset společně s vámi ještě mnohem více přemýšlet dnes tady jak si nadhazují tu myšlenku, ten pojem, tu ideu. A prosím vás, abyste se toho chopili vy. Obrátila jsem se na paní Prodedika, která již má své emci ale jedná se také jazyky, které ještě nejsou oficiálními jazyky Evropské unie, jsou jazyky kandidátských zemí, jde o koordinaci o to, abychom eh, se podívali na to, co je potřeba, co je možné vytvořit. A snažíme se zapojit eh, myšl- všechny univerzity, podněty ze všech univerzit. A prosím všechny, nebo chci říct, že bych ráda také zapojila veškeré zúčastněné strany, veškeré. Máme velké zkušenosti s jazyky, které nemáme. A platí to také pro peci. Ty zkušenosti pro, platí pro všechny světové jazyky. A ona tedy Beci mi řekla, že neexistuje jediný jazyk na světě, který by někdy nebyl třeba. A veškeří eh, vedoucí tlumočnických služeb, kteří mají zájem, mají zájem o jednu věc, a totiž chtějí zajistit to, aby toto povolání mělo i budoucnost. A proto musíme prioritně se soustředit na kvalitu, protože pokud zde kvalita nebude, tak jsme příliš drazí, ano. Protože nepřinášíme žádnou přidanou hodnotu. Pokud jsme kvalitní, pokud tady je kvalita, tak tato profese budoucnost má. Proto bych ráda tady přišla s tímto poselstvím naděje, s tím vytvořením nové sítě a prosím EPO, aby zřídili tuto síť se všemi univerzitami, které si přejí se zapojit Mám tím na mysli i ty univerzity a orgány, kteří zde zastoupeni nejsou. Veškeré vedoucí tlumočníky, kteří mají zájem o to se zapojit. Ráda zvu k zapojení. A doufám, že naše zkušenosti mohou přispět k tomu, aby všechny jazyky podléhaly stejnému principu a byly zavázány stejným hodnotám, a totiž, že tlumočení je globálním povoláním a všichni jistě dobře víte, že toto povolání se velice silně změnilo. Tlumočník, který dnes působí v Evropě, může již zítra působit někde zcela jinde. Vše toto bude možné pouze, když budeme stílet stejná kritéria a budeme hájit stejnou profesní etiku. A si na to už poukázala, hovořila o to. V takovémto případě má naše povolání budoucnost a bude to skutečně globální budoucnost. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám za to, že jste mi umožnili pomocí vaší účasti tento sen začít uskutečňovat. A doufám, že se nám podaří tento sen uskutečnit tak, jak se nám to podařilo již v jiných oblastech, například v oblasti EMCI. A rovněž bych ráda z celého srdce poděkovala našim tlumočníkům. se kterými, pro které, díky kterým vše toto bylo možné, naše konference. A přeji si potlesk pro všechny, kteří jsou zde dnes a také pro vaše kolegy, kteří dnes zde nejsou. Je vous demanderai qu'il y ait... Poprosím vás, abyste také dopřáli velký potlesk všem asistentům, kteří nám zde pomáhali dnes u akreditace, kteří vám ukázovali cestu, kteří vám naslouchali v případě, že jste měli nějaké problémy. Také děkuji mnohokrát technikům, i pro ně bych eh, poprosila o potlesk a také děkuji všem, kteří vám pomáhali s prezentacemi, takže také děkuji oddělení LSU. A zejména velký dík Izabele a Suzane. Obě dvě se zasloužily o to, že tato konference se vůbec mohla uskutečnit. Oni usilovně pracovali déle než rok na této akci. Já nevím, jestli mě možná vnitřně proklínali za to, že jsem měla tento nápad, ale obě dvě skutečně usilovně pracovali na tomto projektu. A během minulých týdnů jsme byli v podstatě v neustálém kontaktu. Co se týče místa v sále, stolů, pak šlo určité příslipy, odřeknutí na poslední chvíli, Ať se to již týkalo cokoliv, obě dvě byly jako dvě dobré víly, naprosto diskrétní a vždy se o všechno postarali tak, aby všechno výborně fungovalo. Milé kolegyně, ještě jednou za všechno velký potlesk. Enfin, a nakonec bych ráda požádala tu, která vezme ode mne štafetu, aby přišla sem k nám za předsednický stůl, aby všichni ti, kteří ještě neměli příležitost poznat a hovořit s ní, nyní tuto příležitost získali. Agnieszka Walter-Drop, qui jusqu'à maintenant... Agnieszka Walter-Drop. Dosud byla na straně uživatelů a nyní převezme žezlo, převezme vedení lodi a stane se hlavní tlumočnicí, vedoucí tlumočnicí. Jednou mi někdo řekl, vůbec si neukážu představit, jak mě to uklidnilo. Trošku obdobně jako, ta, jako Costa Concordia, ten, ta italská okružní loď, která ztroskoptala kapitán Skretino. Bylo mi řečeno, jsem velmi rád, že mám kapitána, který ví, kam směřuje, kam nás všechny směřuje. A já nyní předávám loď na vlnách. Více k tomu nemohu říci. Já se tady nechci sama oslavovat, ale tato služba funguje a sku- funguje skutečně dobře. A jsem přesvědčena o tom, že vy všichni se vrátíte zpět. Vrátíte se k nám na naše příští globální tlumočnické fórum. Děkuji mnohokrát.